Můžete pomocí sluchátek eh, naslouchat naší debatě ve svém mateřském jazyce. Szanowni Państwo, chciałem bardzo podziękować za wczorajszy dyskusję. Rád bych vám poděkoval za včerejší setkání a diskusi. Jak víte, zpravodajové pracovních skupin odprezentují výsledky své práce, ale ještě předtím bych vás rád informoval, že předsedové dvou komor španělského parlamentu tady dnes nejsou. Pan Martinez a pan Rojo Garcia se nemohli Eh, dostavit, protože španělská vláda právě činí velice významná rozhodnutí a my v Evropské unii toto chápeme, uvědomujeme si, před jakou obtížnou situací předsedové obou komor španělského parlamentu doma stojí. Myslím, že je to pochopitelné a jistě je rádi omluvíme. Rád bych ale přivítal místo předsedu Evropské komise, pana Joachima Almuniu, který si vezme slovo. A my si budeme moci vyslechnout jeho příspěvek. Pan Pedro Luis Uriba zastupuje rotující španělské předsednictví a toto předsednictví je velice významnou institucí, která nám umožňuje implementovat komunitární legislativu. Jak víte, rotující předsednictví Tady je reprezentováno dnes panem Uribou, což je tajemník pro energetiku. A on si tedy za chvíli vezme slovo a my mu také budeme moci položit i několik otázek. Dovolte, abych teď využil této příležitosti a rovnou hned z počátku vám řekl, že naše parlamentní služby přispěli značnou měrou k tomuto setkání. Paní Berkerová je ředitelkou našeho střediska, které organizuje takováto setkání a pan Bernacký vede pracovní skupinu, která připravila toto setkání. Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste přispěli k organizování eh, tohoto setkání. Také ale španělské předsednictví a španělská vláda značnou měrou přispěli k uspořádání tohoto setkání. A my jsme tak mohli využít pomoci španělského předsednictví. A španělská vláda tímto děkuje všem, kteří přispěli já doufám, že vše bude probíhat hladce. A teď postupme k debatě samé. Začneme tedy prezentacemi zpravodajů a já bych rád požádal zpravodaje, aby nepřesáhli 10 minut, které každý mají na prezentování výsledků eh, práce své skupiny. Nejprve pan Sariuš Volský z Evropského parlamentu. Uh, Pane předsedo, vážení kolegové, dovolte mi seznámit vás s výsledky a výstupy pracovní skupiny 1 o energetické bezpečnosti, rozmanitosti, solidaritě a vzájemné propojenosti dodávek. Již od roku 2007 pracujeme na této této záležitosti máme článek 194 nové Lisabonské smlouvy a musíme na něm stavět, musíme hovořit jedním hlasem. A energie by měla být zvažována nejen z hlediska obchodu a hospodářství, ale také jako bezpečnostní a geopolitický faktor. Včerejší diskuze ukázala, že osvěta v oblasti energetických otázek v národních parlamentech a zbližování názorů mezi evropským postojem Evropského parlamentu a národních parlamentů, že k tomuto dochází, k tomuto zbližování. E, v důsledku krize v letech 2006 až 2009 se ukázalo, že při selhání trhu nejsou státy schopny dostatečně reagovat na krizi. Proto potřebujeme koordinovanější přístup na evropské úrovni. A samotná energetická politika musí být vybavena všemi potřebnými nástroji. Testem této solidarity je zatím před námi a je to nařízení o zabezpečení dodávek, které se dojednává mezi parlamentou a radem v současné době. Musíme najít rovnováhu mezi solidaritou, která je zakotvena ve smlouvě a právě členských států určovat svoji národní strukturu dodávek. A všechny, Obojí zaručuje článek 194 smlouvy. Jsou dvě předběžné podmínky plně, plné, plně rozvinuté energetické politiky. Za prvé politická vůle a vize. Za druhé náležitá legislativní opatření. Závěry z včerejší diskuze pracovní skupiny 1 jsou následující. Za prvé, účastníci sdílí společně názor, že navzdory některým Eh, legislativním nástrojům, které existují, tak nedošlo k jejich implementaci vzhledem k chybějící politické víle dlouhodobé vizi. Nicméně tak členské státy byly méně ambiciozní než parlament i komise. několik lidí se zeptalo na adekvátní úroveň intervencí a my jsme uznali, že tržní mechanismy jsou první obranou linií proti narušením dodávek ale eh, opatření na evropské úrovni jsou důležitá v případě úplného selhání, protože musíme mít společný prostor zabezpečených eh, dodávek energie a jejím garantorem může být jedině celá Evropská unie. Byla vyjádřena podpora principu solidarity, ale zazněla i otázka o financování praktických dopadů takže jsme dospěli k závěru, že potřebujeme sformulovat náležitý kompenzační mechanismus na evropské úrovni tak, abychom podporovali investice do infrastruktury, skladování a propojení sítí. A pokud jde eh, o návrh energetického společenství od pana Buska Delorce, tak eh, tady to musí být eh, doplňujícím mechanismem k již stávající smlouvě. Existoval také konsenzus o tom, že by měla Evropská unie přistoupit k zesílené spolupráci na, v energetické oblasti. Ovšem bylo zdůrazněno, že tato nová spolupráce by neměla vycházet jenom s, eh, na, neměla být založena pouze na koalici chudých a potřebných. A jeden poslanec podtrhl negativní dopady závislosti Evropy na některých dalších velkých zemích, například některých východních partnerech. Například Bělorusko a Ukrajina jsou pod velkým tlakem a bylo také zdůrazněno, že e, plyn, zemní plyn není pouze komodita, ale může sloužit jako politická zbraň a může e, komplikovat Evropské unii provádění nezávislé zahraniční politiky. A pokud jde o Nabuko, tak z tohoto hlediska je velice důležitý přístup k Turecku, turecké členství Ankara by ve své spolupráci s Evropskou unii neměla vzájemně eh, vytvářet nějakou mělou vazbu mezi eh, členstvím a eh, v Evropské unii nebo její usilováním o členství a energetikou musíme mít společný eh, evropský přístup, energii za dostupné ceny, které by, mohly, by bylo možno eh, z, zaručit prostřednictvím um, ehm, LNG a eh, dále je tu, jsou to otázky, které předložili naši britští kolegové. Hodně se hovořilo o jaderné energii, a došli jsme k závěru, že energetický mix by měl zůstat v rukou členských států. Několik eh, účastníků silně propagovalo využití jaderné energie jakožto přijatelné řešení diverzifikace energetických zdrojů a tím v budoucnu prohloubit nebo posílit eh, energetickou nezávislost Evropské unie. Musíme rozlišovat mezi dlouhodobou strategií použitím obnovitelných a dalších energií a krátkodobou strategií, což je zabezpečení dodávek plynu a ropy. A z toho hlediska je klíčové dosáhnout, být, dosáhnout co nejambicioznějšího kompromisu o regulaci dodávek plynu, což se momentálně dojednává mezi radou a parlamentem. A obecně byl v pracovní skupině takový pocit, že ambiciozně přístup parlamentu k zabezpečení e, dodávek a solidaritě se těší podpoře většině členů národních parlamentů. Děkuji vám. Děkuji za vaši zprávu. A Čekuji kole, děkuji kolegům z celé pracovní skupiny číslo jedna za práci. Teď tedy pro, pohovoří zpravodaj uh, pracovní skupiny dvě, pan Felix Lavila Martinez ze Španělska. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo, dámy a pánové, milí kolegové, milé kolegyně, všichni poslanci národních parlamentů. Já budu hovořit o druhé pracovní skupině, která se zabývala jednotným trhem, regulací a vytvářením cen. Jednotný energetický trh je zcela nepostradatelný pro společnou Evropu 21. století. Aby vůbec existoval jednotný trh, který bude konkurenceschopný, který eh, bude rentabilní, tak potřebuje eh, metrech, který bude mít propojené energetické trhy, protože bez této interkonektivity nebude existovat žádný jednotný trh a nebude existovat ani žádný společný energetický evropský trh. V naší skupině jsme se všichni shodli, že je velmi důležité dosáhnout tohoto propojení co nejrychleji a abychom toho dosáhli, tak jsme se shodli, že můžeme využít současný legální rámec a to hlavně díky také vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy. Tato interkonektivita v energetice vědecké oblasti musí být dosažena. Zatím jí dosaženo nebylo a potřebujeme proto nové politické nástroje v Barceloně eh, na summitu jsme se snažili nějakým způsobem najít ještě lepší nástroje, ale nepodařilo se nám to. Protože chci říci, že naši spotřebitelé a podniky potřebují nové nástroje, potřebují nové technologie, které eh, souvisí mimo jiné také s novými dopravními čistými prostředky. Samozřejmě musíme přijímat rozhodnutí, ale chci říci, že je potřebujeme přijímat co nejrychleji. Musíme ale také samozřejmě zohledňovat celosvětovou situaci. To jsme viděli i v Kodani. Všichni chceme podporovat inovace, všichni, všichni chceme podporovat obnovitelné zdroje energie, tak aby všechny nové inovativní evropské energie mohly být využity. Energetický trh bude udržitelnější ve chvíli, kdy všechny energetické trhy v Evropě budou propojeny. Tím budeme také konkurenceschopnější a budeme moci zajistit bezpečné dodávky energie. Evropa bude více evropskou ve chvíli, kdy bude podávat konkrétní řešení. Musíme zapomenout na hranice, musíme hlavně sloužit našim evropským občanům, musíme zabezpečit, že už nedojde k výpadu dodávek energie. Všimli jste si jistě všichni, že samotný trh eh, nedosáhl jednotného energetického energetického trhu a proto potřebujeme veřejné finance, veřejné dotace od všech členských států. Všechna tato politika samozřejmě má jasný dopad na ceny energie. Já jsem si jistý, že budeme moci být konkurenceschopnější, budeme ale muset také spořit, protože čím úspornější budeme, tím budeme také udržitelnější. Potřebujeme nové obnovitelné zdroje energie a všichni jsme se shodli na tom, že inovativní vývoj přispěje ke zlepšení situace. Také jsme hovořili o tom, že Uhlí je stabilním energetickým zdrojem v Evropské unii a ve chvíli, kdy zlepšíme nové technologie, kdy se nám podaří ukládat eh, MCCO2, tak budeme moci opět lépe využívat zdroj energie, jakým je uhlí. Hovořili jsme také o tom, jak budeme reagovat na eh, rozmanité rozdílné ceny energií. Také jsme se shodli v tom, že je třeba více chránit spotřebitele a to rozumnějšími cenami, čistějšími energiemi na jednotném liberalizovaném trhu. Hovořili jsme také o tom, že podle posledních zpráv OSN 1500 milionů obyvatel této země nemá přístup k energii a Evropská unie musí přispět k tomu, aby se tento eh, problém vyřešil. Musíme se snažit zlepšovat eh, naše systémy, které budou čistější a ekologičtější. Jedním z těchto plánů je například solární plán středozemí. Eh, někteří z delegatů z delegátů hovořili o tom, že nechápou, jak je možné, že neexistuje jednotný energetický trh ve chvíli, kdy se e, vytváří společné evropské železniční sítě. E, hovořili jsme a využili jsme také o Shakespeareovi v této souvislosti, který hovoří o tom, že se silnou vůlí budeme moci pokročit dál a proto Evropská unie musí takové ambiciozní plány dále do budoucnosti podporovat. Děkuji, pane kolego, za prezentaci. Také děkuji všem kolegům z druhé pracovní skupiny. Ti pracovali eh, včera večer dvě hodiny. A dále dám slovo kolegovi Jesusi Alikvory Lópezovi ze Španělska, aby odprezentoval výsledky skupiny 3. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo Evropské komise, dámy a pánové, dámy poslankyně, pánové poslanci z národních parlamentů. Já budu velmi stručně hovořit o závěrech třetí pracovní skupiny, která pracovala včera odpoledne. Šlo o pracovní skupinu no, která se zabývala otázkami ekologie a energií. Já bych velmi rád poděkovala v první řadě všem eh, kteří se zúčastnili eh, práce této pracovní skupiny a kteří přispěli do debaty, kteří také dokázali, že jim záleží na ochraně životního prostředí eh, v souvislosti s nadcházejícím eh, technologickým vývojem. Hodně jsme zdůrazňovali samozřejmě udržitelné a inovativní, inovativní nové technologie. V této souvislosti jsme hovořili o různých tématech. V první řadě existoval souhlas v souvislosti s tím, že energetické politiky jsou opravdu opravdu prioritními politikami, které mají co dočinění s novými infrastrukturami, které mají pomoci eh, k větší propojenosti evropských občanů, ale také evropských podniků. To znamená, že náš eh, energetický systém musí být hlavně konkurenceschopný, udržitelný a musí zabezpečit bezpečné dodávky energie. A na tom se shodli zcela všichni. Musíme dále tedy pokračovat v naší společné práci tak, aby se nám podařilo mít společný účinný energetický trh, abychom byli autoktoní, abychom byli soběstační eh, v souvislosti eh, s výrobou energií. Musíme přispívat také ke snižování emisí CO2, ke snižování negativních dopadů skleníkového efektu. A to jsou přesně ty úkoly, které máme. A tady za zásadní roli hrají nové technologie a obnovitelné zdroje energie. To znamená, že jde o práci, která je samozřejmě velmi složitá, ale my se této práci věnujeme už od roku 2006, kdy jsme si stanovili nové cíle, které se týkají obnovitelných zdrojů energie, které by v budoucnosti měly představovat až 20 všech energetických zdrojů, které používáme. E, to jsou samozřejmě cíle, které by se měly také odrazit v národních energetických plánech členských států. Dále se řeklo, že je velmi důležité posílit spolupráci e, se společným energetickým trhem. A proto je velmi důležité, abychom hovořili více o energiích a čistých zdrojích energie a čistých technologiích, abychom všichni šli tím správným směrem, aby abychom používali například i další nástroje z oblasti fiskální politiky. Musíme také sloučit a spojit eh, naše strategie tak, aby všichni mohli využívat čisté a udržitelné obnovitelné zdroje energie eh, v budoucnosti a to, co nejdříve. Všichni se shodli na dvou věcech. V první řadě je důležité zaměřit se na obnovitelné zdroje energie, které musí být udržitelné, ale zároveň bezpečné. A tímto způsobem je jasné, že obnovitelné zdroje energie musí mít přístup k distribučním sítím. Na evropské úrovni národní sítě musí být dostatečně propojené tak, aby mohly mohl být využíván celý maximální potenciál obnovitelných zdrojů energie, aby tyto energie také tím způsobem byly levnější. Za třetí, je velmi důležité podporovat inteligentní sítě. Dále se hovořilo velmi o důležitosti nových technologií, protože jsme si všichni vědomi, jak důležité je vyvíjet nové technologie. Všichni víme, že existují také další aktéři na světě, kteří se těmito technologiemi zabývají. My ale musíme být, eh, musíme hrát tu vedoucí úlohu. Dále jsme hovořili o té propojenosti a interkonektivitě, která je zcela zásadní pro zabezpečení dostatečných zásob energií. Opět jsme hovořili o obnově obnovitelných zdrojích eh, energie a také o jednotném energetickém trhu. Dále, tyto nové, energie, tyto nové eh, technologie by měly snížit cenu obnovitelných zdrojů energie. My musíme být opravdu v čele, musíme být tím eh, vůdčím aktérem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Také musíme samozřejmě zvýšit energetickou účinnost. Hovořili jsme o důležitosti inovace, o technologickém vývoji, hovořili jsme také o e, elektromobilech, hovořili jsme o spoustě dalších věcí, které mohou snížit naší závislost na e, energetických dodávkách zvenku. Také jsme hovořili o tom, že nejúčinnější energie je ta energie, která e, není spotřebovávána, to znamená ta, jež je úspořena. To znamená, že budoucnost se zakládá na energetických úsporách v první řadě. Potřebujeme samozřejmě vyzrálé ale dobré technologie, jako jsou solární a větrné eh, eh, energie, ale potřebujeme také nové zdroje eh, energie, jako je například biomasa a e, jiné. Myslíme si ty, mimo jiné, že biomasa v budoucnosti bude velmi důležitá a také přispěje k vyčištění našich lesů. Také se hovořilo o fiskálních politikách. Nehovořilo se pouze o daních. Hovořilo se o tom, jakým způsobem dostatečně povzbudit, postačně dotovat e, oblast e, energetiky a hlavně větší energetickou účinnost budov. Hovořili jsme také o Evropském strategickém akčním plánu eh, pro energetiku. Hovořili jsme o různých rozpočtových eh, stimulech, které by mohly být přijaty a v podstatě eh, mohu ještě říci, že jsme velmi zdůraznili to, že je třeba dívat se dále do budoucnosti, potřebujeme dlouhodobé cíle, potřebujeme konkrétní nástroje také pro dlouhodobější horizont roky 2030-2050, protože potřebujeme hlavně konkurenceschopný průmysl a to je něco, k čemu jsme se zavázali a musíme to dodržet. Děkuji. Velice děkuji, pane kolego, za to, že jste nás seznámil s výsledky pracovní skupiny 3. Děkujeme našem třem zpravodajům za veškerou odvedenou práci a všem za včerejší diskuzi v pozdním odpoledni. A nyní bych chtěl dát slovo panu státnímu tajemníkovi Marinu Uribe, který zastupuje radu. Prosím, máte slovo. Buenos días, presidente. Dobrý den, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, dámy poslankyně, pánové poslanci. V první řadě děkuji za to, že španělské předsednictví bylo pozváno na toto velmi důležité setkání. V rámci něhož se hovoří o energetice, to znamená tématu, který je velmi důležitý, jak pro Evropu, tak pro celý svět. Když bychom hovořili o, o specifických údajích, tak bych mohl pouze jen odkázat na práci eh, pracovních skupin, které se odehrály včera. Eh, je pravda, že já také trošičku jménem španělského předsednictví bych eh, rád řekl něco o určitých tématech, které trošičku osvětlí některé z témat, která byla načata. Je pravda, že potřebujeme vytvořit orgán nebo nějakou novou dohodu nebo nějakou novou eh, aktivitu, která by nám umožnila lépe pracovat. Rád bych upozornil na to, že Lisabonská smlouva měla premiéru v průběhu španělského předsednictví. Kromě toho chci říci, že v Lisabonské smlouvě máme kapitolu o energii. Je pravda, že v minulosti bez Lisabonské smlouvy jsme mohli také vypracovávat legislativu pro oblast energetiky, ale uh, je pravda, že díky Lisabonské smlouvě je toto téma daleko více zakotvené. Díky Lisabonské smlouvě jsme dosáhli určitého milníku. V tuto chvíli máme tedy smlouvu, máme právní základ, který jsme dříve neměli a to znamená, že můžeme eh, jednat společně také, co se týče otázek bezpečnosti a dodávek energie a můžeme k němu přistupovat daleko inovativnějším způsobem eh, způsobem, tak abychom mohli řešit budoucí krize. Kromě toho, zahraniční politika Evropské unie je posílena díky své vysoké představitelce, tak jak je to stanoveno ve smlouvě. A e, musím říci, že je příliš brzo na to, abychom hovořili o tom, jakým způsobem Lisabonská smlouva ovlivní energetickou e, politiku, ale jsem si jistý, že ty dopady budou pouze Eh, pozitivní. A teďka tři hlavní pilíře této politiky. Myslím si, že všichni jsme si vědomi té důležité propojenosti mezi těmito třemi pilíři. Všichni víme také, že to je politika, která má sloužit hlavně spotřebitelům a všem našim občanům. Potřebujeme být konkurenceschopní, potřebujeme eh, nedávnou eh, legislativu, to znamená ten třetí energetický balíček, který již, eh, dík, nebo díky němuž se začíná celá situace měnit. To znamená, že se začínají měnit například dopravní infrastruktury, také byla zřízena agentura pro koordinaci regulátorů. A my musíme udělat všechno pro to, aby eh, všechny tyto iniciativy byly také napojeny na vnitřní trh a všechny politiky týkající se hospodářské soutěže. Jak jistě víte, tak tato agentura pro koordinaci regulátorů má již eh, jmenované členy, jmenované představenstvo a bude moci za chvíli začít pracovat vnitřní trh, stejně jako energetická e, účinnost a obnovitelné zdroje energie, mají svou specifickou legislativu. V tomto aspektu musíme ještě dále pracovat. Musíme hovořit hlavně o infrastrukturách propojenosti a interkonektivity, což je naprosto zásadní pro vnitřní trh, který jsem již zmiňoval. Národní a regionální zájmy, dokonce i lokální zájmy mohou paralizovat nebo, eh, nebo přerušit eh, ten pozitivní vývoj infrastruktur. Donedávno jsme používali kapitolu 16 o transevropských energetických sítích který je velmi úzce propojen s vnitřním trhem a ekonomickou soudržností. Nicméně i zde máme doposavat mnoho problémů právě v oblasti interkonektivity, hlavně při přechodu hranic, kde bychom měli přijmout postoj, který je daleko více přeshraniční musíme si uvědomit, jak důležitá je naše společná práce, díky níž budeme moci být konkurenceschopnější. V posledních letech jsme jmenovali již hlavní koordinátory projektu a myslím si, že to eh, jistě mělo nějaké pozitivní dopady, i když jsou ještě stále pořád ještě velmi omezené. Takže co se týče těch infrastruktur, ty samozřejmě hrají zcela zásadní roli také v oblasti zahraničních vztahů. A teď mám na mysli politiku eh, sousedství a spolupráce. Nedávno, před několika dny v Madridu se odehrála eh, konference na vysoké úrovni, která se zabývala energetickými infrastrukturami, které mají být základem následujícího nebo budoucího eh, balíčku infrastruktur musíme být také schopni využívat nástroje nové smlouvy v oblasti této politiky. A v tomto smyslu velmi často hovoříme, že je třeba, nebo říkáme, že je třeba mm, hovořit jedním hlasem. A to by se mělo odrazit ve vnitřních nástrojích, tak jak to máme zakotveno v druhé eh, revizi energetické strategie. To znamená, že my musíme udělat všechno pro to, aby v Evropské unii opravdu existovala společná koordinace a planifikace energetické politiky. To znamená, že my musíme přispět eh, k, ke snižování negativních dopadů eh, klimatických změn a tak dále. Evropská unie musí jednat homogenním způsobem, musí posílit také svoji eh, roli na celosvětové úrovni v oblasti vnějších vztahů. No to jsou tedy ty hlavní mezinárodní faktory. Eh, tím mám na mysli samozřejmě také bezpečné energetické dodávky a zajištění dobrých eh, transitních zón. A již jsem zmiňoval solární plán eh, středozemí a Unii pro středozemí jako jeden z hlavních stavebních kamenů této politiky. Hovořil jsem také, nebo chtěl jsem eh, ještě hovořit o společné zahraniční a bezpečnostní politice, která je také velmi úzce propojená s, eh, s oblastí energetiky. V minulých letech jsme si všimli, že právě tyto dvě politiky jsou velmi úzce propojené. Rád bych řekl, že v rámci tohoto pilíře dodávek, energetických dodávek, máme již existující legislativu, která je spojena hlavně s, s, s Eh, se skladováním energií, jako je ropa a plyn. Dále, třetím nejdůležitějším pilířem je udržitelnost. Eh, energetická účinnost, stejně jako eh, obnovitelné zdroje energie, se musí stát důležitějšími a důležitějšími aspekty našich všech současných politik. To znamená, že potřebujeme závazky, které budou přijímány na té nejvyšší politické úrovni. Evropská unie, stejně jako Evropská komise, mají sílu prosadit právě tyto aspekty do nových politik. A samozřejmě nemůžeme zapomenout také na eh, vnější vztahy, na zahraniční politiku, která nám pomůže jednotněji jednat na celosvětové úrovni. A ještě poslední dimenze, která by mohla být možná tou nejdůležitější. A tady hovořím o technologii eh, máme již spoustu dokumentů, které poukazují na to, že průmyslová politika a strategie 2020 v oblasti energetiky vyžaduje nové nástroje dohody. Potřebujeme více dotací do výzkumu a vývoje a je pravda, že tady mám na mysli daleko více eh, financ, finanční eh, prostředky a nástroje a ne tolik eh, ty legální, které již existují. To znamená, že máme takzvaný plán SET a máme již spoustu důležitých nástrojů, které využíváme, ale potřebujeme ještě některé, abychom opravdu tu energetickou, té energetické účinnosti dosáhli. Potřebujeme nástroje, které budou krátko krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a které zajistí eh, udržitelné financování. Během té konference v Madridu jsme hovořili také o různých prů, inici, iniciativách, které by měly být prosazeny v oblasti průmyslu. Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem teď velmi stručně zmínil několik aspektů, které jsou velmi důležité v souvislosti s nástroji, které již mají k dispozici eh, naši zákonodárci. Eh, s novou smlouvou a se sekundární existující legislativou jsem si jistý, že budeme moci eh, pokročit. Nicméně musíme zajistit, aby Evropská unie byla opravdu v čele, aby zajistila, že její ekonomie bude nízkouhlíková a že bude účinnější a účinnější. Komise prohlásila nebo hovořila o akčním plánu 2011-2020 a tento plán samozřejmě obsahuje analýzy, přeskum a kontrolu a já jsem si jistý, že to jsou všechno nástroje, které pomohou vyřešit existující problémy v oblasti energetiky a zlepší situaci všech občanů Evropské unie v 21. století. Je pravda a jsem si jistý, že právě takové platformy a taková fóra, jako je to dnešní, dopomohou nebo nám pomohou k tomu, abychom všech těch eh, stanovených cílů, o kterých jsem hovořil, dosáhli. Uh, Děkuju. Vy zodpovídáte ve své vládě za energetiku, jste také ministrem pro průmysl turistiku a obchod, to všechno hraje důležitou úlohu v naší debatě. Děkuji vám tedy za vaši prezentaci a děkuji také španělskému předsednictví, protože to patřilo k jeho prioritám. Zasadit se o společnou energetickou politiku a snažit se vyřešit ty nejdůležitější otázky v tom, na tomto poli. Vážení kolegové, nyní budete mít možnost položit otázky kolegům, kteří zde zastupují Evropskou radu, takže potom po těch projevech společně s vašimi projevy, na které budete mít tři minuty, máme už první kolegy, kteří se hlásí na tři minuty. Otázky s modrou kartou, e, na to budete mít 30 sekund, krátká otázka a potom e, ta odpověď může také pocházet e, z hlediště. To je také možné. Nyní máme před sebou ale ještě jeden projev. Rád bych eh, znovu představil eh, místo předsedu Evropské komise, pana Joachima Almuniu, kteří, který zde zastupuje Evropskou komisi eh, z hlediska hospodářské soutěže. A hospodářská soutěž je velice důležitá pro jednotný trh, tak aby byly na trhu jednotná a jasná pravidla. To je důležité pro eh, podniky, pro malé střední podniky, pro celý trh i pro občany, protože ti očekávají, že budeme mít svobodnou hospodářskou soutěž, protože ta vede ke snižování nákladů a také cen energií. Důležitá je i konkurenceschopnost, o tu se zasazujeme. A tu právě se snažíme zajistit pomocí hospodářské soutěže, pane místopředsedo Evropské komise. Těšíme se na váš projev. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také španělskému předsednici a děkuji všem za to, že jste mě pozvali na toto setkání. Já se omlouvám, je to velmi komplikované, omlouvám se. Tak ještě jednou zopakuji. Děkuji, pane předsedo, za pozvání na toto setkání, kterého se mohu účastnit společně s eh, španělským předsednictvím a se všemi přítomnými. Jsem velmi rád, že tady dochází k výměně názorů, výměnu názorů v souvislosti s různými návrhy a doporučeními v souvislosti s tak důležitou politikou, jako je právě energetická politika. V komisi my podporujeme vizi jednotné evropské energetické politiky, která se zakládá na třech základních pilířích. O nich již hovořili předřečníci, hovořil o nich také pan Marin, který eh, tu zastupuje také radu. Dále jsme hovořili o bezpečnosti dodávek, eh, což je téma, u kterého jsme si všichni vědomi jeho důležitosti, protože jsme všichni prošli energetickou krizí ve chvíli, kdy byly přerušeny dodávky. Uvědomili jsme si naší přehnanou závislost na energetických dodávkách. Eh, hovořím tedy tady samozřejmě hlavně o dodávkách plynu. Dále druhým pilířem po bezpečnosti je konkurenceschopnost a třetím pilířem je udržitelnost. V posledních letech také díky iniciativám komise a díky opravdu velmi hluboké debatě, která se věnovala právě udržitelnosti, si Evropská unie uvědomila důležitost udržitelnosti a našla také synergie a možnosti propojení obnovitelných zdrojů energie s novými energetickými technologiemi a uvědomila si také důležitost ekologické udržitelnosti a udrže, uvědomila si také důležitost boje proti negativním dopadům klimatických změn. To znamená, že je třeba hlavně ty cíle koordinovat a je třeba uvědomit si, že chceme stále hrát vůdčí úlohu v souvislosti s udržitelností a ochranou životního prostředí a to na celosvětové eh, úrovni. Dále velmi pracujeme na tom, aby energie byla přístupná zcela všem a v tom tomto smyslu hraje velmi důležitou úlohu politika hospodářské soutěže, za kterou jsem zodpovědný, o které ale v tuto chvíli nebudu dále konkrétně hovořit. Hovořil jsem tedy o energetické politice z úhlu pohledu komise. Co se týče našeho plánu práce, o kterém jsme zde v Evropském parlamentu hovořili před několika měsíci, hovořili jsme o něm eh, v únoru, když jsme nastoupili do svých nových funkcí, tak to v každém případě je to politika, která zohledňuje stanovené cíle a která také počítá eh, s novou strategií účinného růstu, se strategií, která bude dynamická a která bude také zohledňovat ekologické aspekty. Hovořím tady samozřejmě o strategii 2020, která by měla příští týden být definitivně odsouhlasena na Evropské radě. My jsme v posledních letech velmi intenzivně pracovali tak, abychom dosáhli pokroku v oblasti politiky evropské energetické politiky, ale samozřejmě, že si uvědomujeme, že stále mm, nás čeká dlouhá cesta. Vypracováváme velmi detailní strategii, krátko i středně dobou a je to strategie, která bude součástí akčního energetického plánu, o kterém hovořil Pedro Marín bude to tedy součást akčního plánu pro zvýšení energetické účinnosti a díky tomu doufáme také, že dosáhneme v roce 2050 nízkouhlíkové eh, energie nebo nízkouhlíkové ekonomiky. A to jsou tedy všechno opatření, která by nám měla pomoci lépe identifikovat způsob, jakým je třeba postavit se současným i budoucím výzvám. Samozřejmě nás čeká ještě hodně práce, to je pravda, ale to neznamená, že evropské instituce doposavat nic neudělaly. Evropské instituce doposavat pracovaly v rámci současně existujícího legálního rámce, protože ještě před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy Evropská unie měla velmi důležitou právní, měla velmi důležitý právní rámec, v rámci něhož pracovala po vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy máme novou nový právní rámec, nový právní základ pro naší práci. A to, jak jistě všichni víte, od 1. prosince 2009. Ale co jsem chtěl říct, že ještě předtím, než Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, Evropská unie již vypracovávala velmi solidní energetickou politiku, která se zakládala na třech základních pilířích, o kterých jsem hovořil na začátku. A Evropská unie se zabývala nepou pouze konkurenceschopností, bezpečností a udržitelností, ale zabývala se také způsobem, jak v rámci našich možností zajistit přístupné ceny jak pro spotřebitele, tak pro všechny aktéry našeho produktivního systému. A z tohoto úhlu pohledu je velmi důležité, nebudu hovořit příliš konkrétně, je třeba zmínit třetí energetický balíček pro energie a plyn, který byl odsouhlasen na konci posledního mandátu a jehož transpozice probíhá právě v tuto chvíli. Probíhá ve vašich členských státech. Jste to vy, vaše orgány, vaše parlamenty, které zajišťují tuto transpozici a tato transpozice by měla být dokončena před koncem března 2011. To znamená, že máme ještě eh, devět měsíců na to, aby byla ukončena transpozice třetího energetického balíčku v členských státech státech. A z našeho úhlu pohledu tím hlavním stavebním kamenem naší energetické politiky by měla být právě správná, včasná a co nejambicioznější transpozice právě tohoto energetického balíčku. Kromě toho na evropské úrovně, ale také na národní a celosvětové úrovni hovoříme tedy o balíčku týkající se klimatických změn a energií. Je to ten známý balíček 2020. Dále se zabýváme eh, zvýšením energetické účinnosti budov v rámci směrnice také máme směrnici, která se zabývá účinným využíváním energií a všechny tyto nástroje nebo všechny tyto směrnice a právní dokumenty by měly být co nejdříve eh, transponovány a aplikovány ve všech členských státech. Stejným způsobem je také velmi důležité rozvíjet Eh, směrnici o obnovitelných zdrojích energie, což je velmi, velmi důležité téma. Bez obnovitelných zdrojů energií nebudeme moci dosáhnout našich cílů, které jsme si stanovili pro rok 2020. Kromě toho máme nový právní základ, který nám poskytuje naše smlouva. Už jsme o tom hovořili. Je to článek 194 smlouvy a k němu je třeba přidat také explicitní uznání ze strany Evropské unie ve chvílích energetických, ve chvíli, kdy začnou propukat energetické krize. To všechno vyplývá ze nově přijaté Lisabonské smlouvy. To znamená, že máme nástroje, které již fungují, máme definované politiky, které je třeba transponovat a aplikovat, máme nový právní základ a teď jde o to, abychom spojili a sjednotili vše naše úsilí co nejefektivnějším způsobem. To znamená lépe se koordinovat na evropské úrovni, tak abychom dosáhli těch cílů, které jsme si stanovili, které jsme si stanovili tady v Evropském parlamentu, v radě, v národních parlamentech a ve všech příslušných institucích. A já chci ještě zdůraznit důležitost toho, aby v březnu 2011 došlo opravdu k co nejvyšší transpozici lidského balíčku. A tímto způsobem budeme moci prohloubit naší spolupráci v oblasti energetiky. Podle zprávy Monty, kterou jste před několika týdny mohli obdržet. Víme, že Evropa může být opravdu velmi ambiciozní, protože má energetický trh pro 500 milionů obyvatel a dodává tedy energii všem těmto aktérům plus ještě evropskému průmyslu. V této zprávě se hovoří této zprávě se hovoří o různých řešeních, jak překonat v současné době existující překážky a jak dosáhnout stanovených cílů. A Mimo jiné, stejně tak, jako již řekli moji předřečníci, v této zprávě se hovoří o všech otevřených otázkách, které stále ještě nebyly vyřešeny. Hlavně, opět zdůrazně, v souvislosti s nedostatečnou propojeností, interkonektivitou mezi různými členskými státy. Já si myslím také sám, já sám osobně, že existují stále ještě velké překážky v souvislosti souvislosti s nedostatečnými kompetencemi, s, eh, s také s, v souvislosti eh, s problémy, které představují státní monopoly anebo monopolní podniky, které se nedrží podmínek tak, jak jsou stanoveny v příslušných právních dokumentech a také nepodporují námi stanovenou představu o tom, jak by měl jednotný trh fungovat. Ale samozřejmě všichni víte, že jednotný trh nejde vytvořit ze dne na den, ale můžeme postupovat tím nejlepším z, z našeho hlediska způsobem. To znamená, musíme spolupracovat hlavně na regionální úrovni. Regionální spolupráce je velmi důležitá, hlavně v určitých eh, regionech Evropské unie. A tato regionální spolupráce už je možná v rámci současného legálního rámce a my jsme přesvědčeni, že kromě těch bezprostředních eh, zisků, všech těch, kteří jsou přímými aktéry v této politice, tak je to přesně ta cesta, je to přesně ten katalyzátor, který bychom měli použít ve chvíli, kdy se rozhodneme opravdu dosáhnout jednotného energetického evropského trhu. Samozřejmě jednotný vnitřní evropský trh v oblasti energetiky musí fungovat správně a aby mohl pracovat správně, musí zohledňovat také vnější dimenzi musí tedy využívat celého potenciálu naší dimenze, tak, abychom mohli co nejlépe využívat již současné dodávky energie a aby zlepšil také kapacitu našich členských států v souvislosti nebo v rámci vztahů s vnějšími třetími trhy. Komise velmi intenzivně pracuje na tom, aby zájmy všech členských států byly co nejvíce zohledněny, jak v oblasti dodávek, tak v oblasti trhů. A myslíme si, že nový institucionální aparát, nová institucionální struktura, která vyplývá z Lisabonské smlouvy, a tím mám teď hlavně na mysli eh, funkci vysoké představitelky pro zahraniční politiku, tak hlavně díky tomu si myslím, že budeme dostávat nové důležité informace, tak, jak o tom eh, v, v předmluvě hovoří Jacques Delors ve svém dokumentu Notre Europe. A tím bych došel k závěru, pane předsedo. Rád bych poděkoval ještě jednou Evropskému parlamentu za to, že mě pozval na toto fórum. Velmi děkuji všem zástupcům národních parlamentů, kteří přišli na toto setkání. Děkuji komisi, děkuji radě. Chci říci, že díky Lisabonské smlouvě dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a dialog eh, mezi národními parlamenty a všemi evropskými institucemi bude daleko účinnější a bude to něco, co nebude výjimkou, ale stane se opravdovým pravidlem, protože hlavně v oblasti energetiky musíme jednat a jednat společně a musíme spolupracovat. Národní parlamenty mají také ča- jsou částečně zodpovědni za úspěšnou aplikaci toho, na čem se dohodne Evropské společenství. To znamená, že vaše úloha je velmi důležitá. Děkuji. Děkuji panu vicepřemýšlencemu. Děkuji, pane místo předsedo Evropské komise, za váš projekt rád bych připomněl, že teď můžete se obrátit na sekretariát, požádat o slovo a budete-li mít nějaké otázky i později, otázky ad hoc, tak můžete zvednout modrou kartičku. Teď tedy zahajuji debatu a mějte na paměti, že zástupci rady a zástupci komise jsou zde přítomni. Můžete jim tedy pokládat otázky a prvním, kdo se na něco zeptá, je pan Balčitis z Evropského parlamentu. Máte slovo. Ačiū, gerbiamas prezidente, gerbiamas komisare. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové poslanci a poslankyně z parlamentů členských států. Na úvod vám všem, to znamená komisi parlamentu, španělskému předsednictví a všem dalším chci poděkovat za to, že si uvědomili problémy, které existují v energetickém sektoru a že se snaží hledat optimální řešení. Děkuji také zpravodajům tří pracovních skupin za velmi profesionální prezentace výsledků. Tyto diskuze upozornily na nejrelevantnější energetické problémy, například to, že existuje určitá energetická izolace na regionální úrovni, nedostatečné zajištění dodávek energie, to, že nám stále chybí dostupné ceny a že nám chybí dlouhodobá perspektiva v energetickém sektoru. Toto vzájemné propojení, propojování, to není snadná investice, ale pokud chceme zaručit, zajistit integraci a udržitelnost, tak do toho investovat musíme. Chybí politická vůle, to pocitujeme a i nadále e, to bude zásadní překážkou při budování energetického společenství. Obnovitelné a zelené technologie. To, v tomu všemu může v budoucnu bránit nedostatek politické vůle. Byly přijaty zásadní kroky při nastavení energetických priorit a také ambiciozní třetí energetický balíček – Kdyby všechny tyto právní akty byly implementovány, pak bychom dnes mohli hovořit o méně problémech. Skutečností však zůstává, že mu, pokud nebudeme mít integrovaný trh, budeme ztrácet, pokud jde o konkurenceschopnost a dokonce i v oblasti naší vnější politiky. A aby tento trh vznikl co nejdříve, musíme začít jednoduchými praktickými kroky. Musíme vytvořit skupinu pro nákup plynu, díky které by mohly státy hovořit jedním hlasem při dojednávání nákupů. A v budoucnosti energetické otázky musí být projednávány v těsné návaznosti na naše schopnosti potenciál předcházet eh, různým krizím. A tady hovořím i o krizi, která se v současné době odvíjí v Mexickém zálivu. A děkuji všem, kteří přispěli k řešení problémů na eh, na regionální úrovni a děkuji také zástupcům litevské delegace, kteří se dostavili v hojném počtu. Děkuji vám. A příští, eh, nyní dávám slovo zástupci tureckého parlamentu. Je to pan Kiran. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, energetika hraje roli ve všech odvětvích, skoro v každém aspektu našeho každodenního života. Bez energetiky nemůžeme zlepšit kvalitu života ani dosáhnout ekonomického a sociálního rozvoje. Proto eh, bezpečné, spolehlivé a dostupné dodávky energetiky jsou nezbytnou podmínkou pro trvale udržitelný rozvoj co se týče bezpečnosti dodávky, diversifikace zdrojů a norem je nezbytná. Ekonomiky eh, <clears throat> nesou, eh, nesou eh, břemeno nedostatku energie a náklady energetiky závis, záleží na, na existenci zdrojů a je potřeba minimalizovat negativní efekty tohoto všeho. Také musíme vzít v úvahu eh, <clears throat> to, že stávající rezervy eh, nevydrží na vždycky. Ropy máme na 40% a další zdroje také nevydrží eh, do nekonečna. Proto je potřeba více investovat do obnovitelných zdrojů a do výzkumu a vývoje, do nových zelených technologií energetické úspory jak eh, ve výrobě, tak ve využívání energie musí být klíčovým cílem naší energetické politiky. Jako budoucí partner Evropské unie, unie mohu říci, že energetická politika Evropské unie eh, směřující k liberalizaci, většímu propojení a ochraně životního prostředí je úspěšně realizována. Stačí to ale Nepotřebujeme energetiku více integrovat v rámci jednotného trhu eh, ve prospěch eh, silné a efektivní evropské, efektivního energetického evropského společenství, které se teď provádí. Bylo by to ve prospěch eh, všech evropských zemí i zemí, které ještě nejsou členy Evropské unie. Měly by tyto, i tyto eh, země mít eh, společné hranice? Hovořím o fyzických hranicích. I eh, další země by se mohly stát členy tohoto společenství. Bude přizváno také Turecko? Další otázka vzhledem k tomu, že ropné rezervy Iránu a Iráku ohrožují bezpečnost Eh, dodávek energetiky v, predoji, eh, v Evropě je potřeba, aby Evropa normalizovala vztahy i s těmito zeměmi a sehrála svou úlohu v demokratizaci těchto a dalších energeticky bohatých zemí. Konečně my eh, nepropojujeme Nabuko ani geopolitické a geografické pozice Turecka se nepropojujeme je s s debatou o přistoupení. Až se podaří dokončit dokončit, dokončit, eh, dokončit debatu o členství Turecka. Eh, nepodařilo se zatím ještě otevřít, eh, otevřít kapitolu o energetice. Ano, budeme muset kolegové dodržovat čas. Jeden z našich kolegů by ale rád položil otázku a to je kolega z řeckého parlamentu, uh, eh, Altos Ros. Máte 30 sekund. Pouze 30 sekund na otázku. Děkuji, mám otázku na zástupce rady. Konkrétně se chci zeptat, zda soudíte, že dlouhodobá deregulace energetického sektoru nakonec povede ke snížení cen. Protože byli jsme svědky toho, že třeba uhlí se demonizovalo, ale v důsledku stále vyšších postihů potom došlo ke zvýšení cen. A když se podíváme na obnovitelné energie, i tam by mohlo dojít ke zvýšení cen. Chci se zeptat, jestli skutečně konkurence povede k nižším cenám a jestli zvýší konkurenceschopnost naší ekonomiky. Děkuji vám za dotaz, děkuji kolegové. Pokud je otázka obecného charakteru, to znamená, nemá přímou vazbu na řečníka, který právě hovoří, pak si nechte prosím otázky nakonec. Protože tato otázka bezprostředně nesouvisela s tím, co řekl náš kolega z tureckého parlamentu. Proto bych byl raději, kdybyste si schromáždili své dotazy a pak nakonec bude dán prostor pro tyto otázky. Ovšem, pokud máte kon- konkrétní dokaz, dotaz na jednoho z těch řečníků, kteří mají k dispozici tři minuty, tak pak ano, pak se můžete zeptat rovnou a bude to vlastně diskuze mezi dvěma kolegy v sále. Pokud je to obecný dotaz jako tento, tak si ho prosím nechte až na závěr naší diskuze. Všichni dostanou čas a příležitost k tomu, aby položili otázku a dostali na ní odpověď. Děkuji vám a následujícím řečníkem bude poslanec Evropského parlamentu kolega Oreste Rossi. Prosím, máte slovo. Děkuji. V podstatě jsme se přiblížili ke konci naší dvoudenní práce Doufám, že to pomohlo navázat, prohloubit kontakty mezi národními parlamenty a evropskými poslanci. Vzhledem ke vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bude mé svědky většího dopadu evropské legislativy na naše země a kontakt tohoto druhu je klíčový. Doufám, že to bude i předzvěstí společné evropské energetické platformy. Ale nezapomínejme na to, že spolu úzce souvisí také energetika a životní prostředí. Má to i dopady, dopady na trh práce. Takže musíme postupovat obezřetně a nepouštět se do drahých a nákladných projektů, které nemají skutečné přínosy. Například ve výboru pro životní prostředí se snažíme podporovat snižování emisí CO2 u lehkých vozidel, a prostřednictvím tohoto krohu, kroku chceme snížit procentně mm, objem emisí. Může to stát až 45 miliard eur. A je ten prospěch, který z toho bude skutečně odpovídající na vloženým nákladům? Nákladům, která sektor ponese? protože dopad na globální objem emisí bude 0,0014%. Takže velmi nákladný projekt, který de facto bude mít stěží měřitelný účinek na globální úrovni. Možná bychom měli využívat dostupné finance co nejefektivněji, investovat do nových zdrojů, nových technologií, nových průmyslových eh, provozů s nízkým emisním a environmentálním nákladem, protože Angela Merklova právě ukončila, provedla finanční restrukturalizaci různých odvětví a to zahrnuje i odvětví výzkumu. V roce 2009 jsme ve, Spojeném státy, ve Spojených státech byli svědky zatím nejvyšších Eh, investicí do výzkumu, a to v době krize. Jedině prostřednictvím výzkumu budeme schopni opravdu eh, přispět k větším úsporám a díky tomu je ochránit životní prostředí. A pokud jde o závěry skupiny 3, tak nám bylo řečeno, že eh, zabezpečení dodávek, konkurenceschopnost a udržitelnost jsou klíčovými prvky jednotného trhu s energií a potřebujeme, aby se toho skutečně dosáhlo, protože jinak se ocitneme mimo světové trhy a nebudeme schopni plnit aktivní úlohu. Děkuji bardzo koledze. Děkuji kolego. Děkuji za vaše vyjádření. A nyní pan Enšu zastupuje Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Rád bych nejprve poděkoval našim zpravodajům za jejich úsilí a také chci poděkovat panu Uribemu a komisaři Almuniovi za jejich prezentace. Vzhledem k tomu také, že podporují náš projekt. Připouštím, že když jste, pane předsedo Busku, inicioval tuto debatu, když jste nám o tom ve Štrasburku před několika týdny řekl, eh, byl jsem dost pesimistický, jestli se podaří eh, naplnit ten plán energetického společenství pro Evropu. Vidím ale, že dnes eh, už se podařilo odpovědět na řadu otázek, které tehdy stály a ten projekt se zdá být realizovatelný nejenom proto, že realizovatelný je, ale protože je to zřejmě jediný způsob, jak se nám podaří vyřešit otázky energetiky eh, v budoucnu. Já bych se nyní dnes rád zaměřil na další důležitou věc, a to je sociální aspekt, na který se nesmí zapomínat. V těchto budoucích aktivitách, kdy eh, budeme mít jednotný prostoj regulované energetiky, eh, zahrnují, eh, jsou sem zahrnuta opatření i na liberalizaci trhu a to povede eh, k celoevropské energetické síti. Regulační opatření eh, směrem k cenám bude potřeba provádět tak, aby tam, kde trh nebude schopen stanovit sociálně akceptované limity cen, zvláště na pozadí současné ekonomické krize, zde musí existovat možnost i pro soukromé ekonomické operátory, aby investovali to, co je nezbytné pro, in, do infrastruktury. Je potřeba při, eh, přistupovat eh, tedy eh, celostně, jednak z hlediska operátora, ale jednak také z hlediska evropského občana. Otázka stojí, jestli korporace vstoupí do tohoto společenství se solidaritou eh, ke svým spotřebitelům, jimž poskytují služby a také k členským státům, pro které vykonávají tyto aktivity. Eh, myslíte, že korporace budou ochotny eh, přistoupit na nějaký dohled ze strany evropských institucí? Musí si uvědomit, že tento model nepřipouští výjimek. Jestliže korporace se odmítne podrobit takovéto kontrole, stane se eh, persona non grata. To může být pro tuto korporaci výhodou i nevýhodou vůči ostatním korporacím. Myslím, že korporace by si toto měly uvědomit a řídit se zásadou, podle níž ekonomický operátor má povinnost odevzdat společnosti minimálně tolik, kolik si od ní vzal. Jako zástupci občanů bychom měli myslet především na občany když hovoříme o takových návrzích a měli bychom zajistit, aby to, co chystáme, nemělo negativní dopad na sociální rozměr života. Z hlediska vašich služeb je zcela zřejmé, že ty služby se podaří v některých regionech Evropy zlepšit, zejména tam, kde vinou historických nevýhod eh, ještě stále chybí nezbytné infrastruktury Eh, volby z energetického mixu. Eh, tyto volby musí být přístupné a dostupné pro občany a tam, kde je to možné, by bylo dobré ceny zlevnit optimalizací trhu. Poměr cena kvalita by stále měl zůstat zachován. Děkuji, kolego. A nyní eh, zástupce švédského parlamentu, pan Per Bolund. Děkuji. Děkuji, Děkuji pane předsedo. A chci poděkovat také za některé velmi podnětné a zajímavé příspěvky. Z hlediska Švédska je nezbytné, aby Evropa nečekala s investicemi do budoucna, protože elektrárny, které dnes stavíme, budou často spuštěny až v roce 2050. Proto je nezbytné, abychom investovali do energií udržitelným způsobem. Ať už je to jakákoliv energie, včetně energie větru a bioenergie a dalších. Musíme také investovat do sítí, do propojení, tak abychom dostali energii do různých zemí. Švédsko, které zastupuji, je ve šťastném postavení v tom, že má velmi bohaté zdroje obnovitelné energie. My, my je rádi eh, předáme dalším zemím, ale k tomu musíme ještě zlepšit propojení mezi státy. S lepším propojením mezi státy bychom měli také tu výhodu, že bychom byli schopni vyvážet různé formy elektrické energie. Tím pádem my můžeme třeba vyvážet elektřinu ze Švédska, když je hodně větru a můžeme ji pak dovážet, když bude potřeba. Investice do elektřiny v Evropě by měly vytvořit jakousi superpřenosovou síť, která by propojila všechny systémy. A ještě mi dovolte znést jedno varování proti rozšiřování jaderné energie. Jaderná energetika je konkurenceschopná, ale stále zůstává celá řada nedořešených otázek. Jedním problém je, že může dojít k havárii. A pokud dojde k havárii v jaderné elektrárně v Evropě, tak to bude mít dopady na celou Evropu, na všechny země a radioaktivní odpad je dalším problémem. Zatím žádná země nenašla uspokojivé řešení nakládání s tímto odpadem. A proto bychom měli směřovat k spíše k volbě obnovitelných energií. Měli bychom věnovat více prostředků na výzkum eh, ve výrobě obnovitelných energií a soudíme, že evropská energetická spolupráce by měla směřovat, jak jsem řekl, k vytvoření superpřenosové sítě, která by dostala energii všude. Děkuji panu kolegovi za to, že nás seznámil se svým stanoviskem. Děkuji za slovo. A nyní paní Maria Nedercheva, která zastupuje Evropský parlament. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, ale také místo předsedo komise, panu, pane Uribe, drazí kolegové. My potřebujeme skutečnou evropskou energetickou politiku, která eh, bude zakotvená ve skutečném trhu. A zaručení bezpečnosti dodávek energií, které, bychom moh, které by vedlo k energetické nezávislosti, energetické unie je klíčové. Tato bezpečnost bude zajištěna tehdy, když budeme E, e, zajištění jak vnitřně, tak vnějškově. Pokud jde o vnitřní rozměr, tak je důležité, aby se členské státy dohodly na koordinaci svých politik a aby ukončily národní rozdíly, které dosud trvají. Lepší koordinace, která bude věnovat více pozornosti regionálním propojením, nám umožní zajistit skutečnou diverzifikaci různých zdrojů. A pokud a k tomu, aby členské státy lépe koordinovaly, může posloužit zesílená spolupráce, protože ta umožní velké úspory. Musíme za tímto účelem využít roli národních parlamentů a posílenou spolupráci mezi nimi, která by umožnila větší koherenci mezi jednotlivými národními systémy. A pokud jde o externí dimenzi, tak je důležité vzít v potaz multilaterální vztahy i vztahy bilaterální. Ale předně potřebujeme skutečnou zahraniční energetickou politiku. Katrin Ashton tady musí se hrát důležitou roli. Musí se zhostit eh, té příležitosti, kterou má k tomu, aby zahraniční služba Evropská unie, Evropské unie se stala nástrojem a prostředkem, který bude hájit evropskou energetickou politiku. Musíme jasně definovat společné politiky a společné cíle a prostředky, k jejich dosažení, ať už mezi členskými státy i nečlenskými státy. Chci vás také upozornit na Dunajskou strategii, která má určitou specifičnost, protože propojuje členské i nečlenské státy. Samozřejmě, že jsou státy, které mají strategickou roli, kterou musíme vzít v potaz. A e, je jasné, že členské státy že je těžké ustoupit od některých privilegovaných bilaterálních vztahů, ale ty by měly, neměly být na úkor společné evropské energetické politiky, protože musíme eh, černé na bílém mít kroky, které jsou důležité k zajištění dodávek a k eh, do přepravě energie. Vítám tuto společnou iniciativu, zasedání členů Evropského parlamentu a národních parlamentů, protože jedině ve spolupráci s nimi můžeme postupovat k cíli, který si přejeme. To znamená společné politice, která bude jasně definovaná. Děkuji vám. Děkuji vám za slovo. Ještě jednou vám chci připomenout, že nás sledují občané Evropské unie, kteří sedí nahoře v galerii a jsou to skupiny, kteří, jsou, kteří sem přišli z různých evropských zemí a kdy poslanci Evropského eh, parlamentu pozývají eh, různé skupiny ze svých regionů a ze svých, ze svých zemí a my vás tu vítáme. A následujícím řečníkem bude pan Tyškevič, který zastupuje polský sejm. Eh, Pane předsedo, dámy a pánové, prosím, odpuste mi, že budu hovořit spíše o detailech než o obecných souvislostech. Budu hovořit o problémech spojených eh, s řízením odpadu a myslím, že to je důležité. Za prvé je potřeba nějak s odpady naložit a je možné tím způsobem také vyrábět energii. Já jsem o tom mluvil včera. Mluvil jsem o využívání biomasy na výrobu energie a myslím, že bychom měli vynaložit přiměřené prostředky na recyklaci odpadu, třídění odpadu a nakládání s odpadem na na eh, tedy tuto otázku. A tady musí být hierarchie investic. Specifickou otázkou je místní nakládání s odpady. Ku příkladu, mm, suché hospodářské kaly a e, podobné materiály a jejich místní zpracování. E, v tomto kontextu se musíme zaměřit i na úspory energií. Děkuji vám. A dalším řečníkem je zástupce irského parlamentu, pan Koviny. Děkuji, pane předsedo. Já mám uh, řadu poznámek, zvláště k zabezpečení dodávek energie a chci také potrhnout tuto otázku jak směrem k radě, tak směrem ke komisi. Význam propojení nelze podceňovat a uh, téměř 4 miliardy euro uh, bylo loni a letos vydáno na propojení plynu a elektricity. Budeme se muset snažit v tomto směru ještě víc. Jestliže malé země, jako je Irsko, které chtějí vyvážet obnovitelnou energii do EU, jestli si mohou splnit tento sen, budeme muset se o tu e, interkonektivitu zasloužit mnohem víc. Hlavní otázku e, propojenosti a obnovitelných zdrojů je, že musíme společně sestavit cestovní mapu pro budování energií v budoucnu. Musíme eh, umožnit eh, zemím rozvíjet se tam, kde mají eh, konkurenční výhodu, ať už je to díky klimatu a nebo politické akceptaci jaderné energie, anebo naopak, jako je to u nás v Irsku, ale klíčovou otázkou je to, aby země směly dělat to, co umějí nejlépe a potom, aby se mohly o tento zdroj dělit se společným trhem pro půl miliardu lidí. Tak tomu ještě není. A proto musíme Eh, zaujmout mnohem ambicioznější přístup eh, a pomoci kofinancovat ty propojující eh, články, které nám umožní spojit celou Evropskou unii. Tím se dostávám ke koncepci, která se rozpracovává od té doby, co jsem poslancem Evropského parlamentu, to znamená asi pět let. A to je koncepce Eh, takové super sítě i eh, eh, co se týče, co se týče zdrojů z moře. Jde o využívání větrné energie tam, kde je nejsilnější, to znamená na pobřeží Evropské unie. Na to se ale bude muset angažovat i Evropská rada, Evropská komise, aby bylo možné takto investovat. Co se týče konkurenceschopnosti, souhlasím, co řekla komise, že existují otázky eh, stávajících monopolů státních velkých energetických korporací, které stále ještě vlastní a provozují obrovské energetické infrastruktury a mají také obrovskou eh, kapacitu eh, generovat energii u sebe. Co komise udělá, aby tyto monopoly rozbila? A nakonec poznámka k biopalivům. Každá země momentálně, včetně Irska, rozpracovává své vlastní politiky a legislativy ohledně eh, biopaliv. Máme dokonce závazky, co se týče eh, ropy a eh, benzínu na příměsi biopaliv. To je dobře a různé země Evropy ale zavádějí různé tarifní režimy tak, aby také zapojili tedy biopaliva do svého energetického mixu. Ale to si myslím, že jde proti smyslu společné evropské energetické politiky. Děkuji, pane kolego za toto vyjádření Jana Zalevská z eh, polského eh, sejmu. Eh, dobrý den, já budu navazovat na kolegu z Irska, protože v mnoha směrech souhlasíme s Irska, i když někdy poukazujeme na překážky v implementaci společné energetické politiky. Myslím, že je ale pozitivní, protože když se podíváme na ty překážky, když o nich slyšíme, tak budeme moci vypracovat společnou strategii jejich řešení. Obnovitelná energie nejenom chrání životní prostředí pro nás a naše děti, ale je také politickým cílem. To bylo mnohokrát v našich diskusích podtrženo a také zvyšuje nezávislost Evropské mm, unie, co se týče energetiky. Pakliže toto platí, tak když se podíváme na situaci v různých zemích, možná by to mělo vést k výrobě energie mimo Evropské unie, ale pak bychom nebyli schopni splnit eh, naše klimatické cíle a nezvýšilo by to naši nezávislost. Ve zprávě pracovní eh, skupiny 3 nezaznělo, že jsem říkala, že nemůžeme automaticky eh, předávat energetická řešení do zemí anebo oblastí, jak také řekl kolega z Irska, eh, jejichž geografické a klimatické podmínky znemožňují získávání energií z obnovitelných zdrojů. To je eh, aktuálně veliký problém. Také jsme zdůraznili, že naše odpovědnost a záruka úspěchu investic do obnovitelných zdrojů se musí především zaměřit i na ochranu um, ekonomické situace evropských občanů. To je zvláště důležité v době krize. Děkuji a dalším řečníkem je zástupce italského senátu Andrea Flotero. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že jsem si vyslechl prezentace všech tří pracovních skupin. A v souvislosti s tím, co bylo řečeno, když se hovořilo o třetí pracovní skupině, tak chci říci, že souhlasím s tím, co bylo řečeno o konkurenceschopnosti a bezpečnosti, o těch prvních dvou pilířích, ale včera v pracovní skupině jsem řekla již, že mám velké pochybnosti v souvislosti s tou exkluzivní důležitostí, která je přisuzována nízkým emisím CO2 jako kategorii nebo kritériu které může určit, která ekonomika je udržitelná a která ne toto kritérium může, to je otázka, přispět ke snížení emisí či ne? Myslím si, že tady bychom měli také hovořit ještě o snižování emisí jiných chemických látek, jiných chemických látek, které uh, Eh, mají negativní dopad jak na životní prostředí, tak také na lidské životy. Myslím si, že tady jednoduše se všichni zcela zaměří pouze na CO2, místo toho, aby zohledňovali také ještě jiné emise jiných chemických látek. Proto si myslím, že bychom tady měli hovořit také ještě o snižování emisí chemických a fyzických látek, v souvislosti s produkcí energií. Další kritická poznámka eh, v souvislosti s těmi závěry je to následující. Pan Janik Lopez hovořil o tom, že je třeba spořit, je třeba být úsporným. Já tedy s tím samozřejmě souhlasím, ale ve chvíli, kdy vnímáme úspory jako e, výšší energetickou účinnost, protože úspora může být také e, zhasínání e, žárovek, snižování výroby. Ne, ne, ne, já si myslím, že jde o to, abychom byli v každém případě efektivnější v té spotřebě energií. A další věc, která byla už eh, zmíněna jinými předřečníky. Eh, cíle snížit emise CO2 musí být jasně napojeny tedy na snížení emisí, ale v souvislosti s tímto je třeba si uvědomit, že nechceme snížit naší konkurenceschopnost. Naše komunita, naše společenství nech, více nebo vnímá elektřinu jako jeden energetický vektor, protože tímto bychom mohli zvýšit konkurenceschopnost. Děkuji vám. A nyní zástupce polského sema, senátu Edmund Wittbrat. Děkuji vám, pane předsedo. Jako člen Evropského konventu jsem si, si vzpomínám na to, jak nám leželo na srdci to, abychom Evropu dostali blíže občanům a také energetická bezpečnost. Takže proto jsem vděčný za to, že o těchto otázkách můžeme dnes tady hovořit. Děkuji za to, že můžeme hovořit o skutečném budování společné evropské energetické politiky, která je pro nás nezbytná. Máme-li dát najevo solidaritu jeden k druhému. Hovoříme o dlouhodobé perspektivě. O tom, jaké jsou možné nové druhé energie, jak, je, jak zajistit rozmanitost mezi nimi, jejich propojení. Samozřejmě, pokud jde o nezávislost zdrojů, nesmíme zapomínat také na účinnost a ochranu životního prostředí. A také je potřeba velmi rychle monitorovat různé hrozby. Chci položit otázku oběma našim hostům, Pedro Luisi Martinovi Uribemu a místo předsedovi Evropské komise Joaquinu Almuniovi. Hovořili jsme o Lisabonské smlouvě, na to jsem také narazil na začátku. A chci se zeptat, jestli ustanovení eh, Lisabonské smlouvy jsou postačující. Včera v průběhu našeho předběžného zasedání předseda Evropského parlamentu Jiří Buzek řekl, že je potřeba mít novou listinu práv a určitý soubor minimálních závazků. Ale naši experti hovořili o možné energetické minismlouvě, která by umožnila pro, prohloubit naši spolupráci v energetické oblasti. Víme, že existují určité obavy. Zmínili například Pierre Lekie. A proto se nabízí otázka, zda tady nebude docházet k problému při implementaci Lisabonské smlouvy v průběhu přijímání nové smlouvy. Potřebujeme nějaká nová dodateční, dodatečná řešení? Zkušenosti ukazují, že nejde jenom o různé dokumenty a ustanovení, že nejdůležitější je vůle jednat. Byli jsme svědky situace, kdy jsme měli skvělá ustanovení, ale nefungovalo nefungovalo to. Děkuji vám za vaše prohlášení a nyní se špoňár z Francie, prosím. Děkuji, pane předsedo. Po skvělé prezentaci našich expertů, které jste přizval včera, kteří nás seznámili s různými možnostmi posílené spolupráce v rámci Evropského energetického společnosti, společenství, že by to byl určitý prostor typu šengenského prostoru a eventuálně by přicházela v úvahu nová smlouva, tak my jsme velice ocenili různé příspěvky a také to, co se dělo v pracovních smlouvách a to, co řekl zástupce Rady a Evropské komise. Situace jednotlivých členských států se liší a neměli bychom vylučovat žádný druh energie máme energie, které jsou šetrné, pokud jde o emise, obnovitelné energie, eh, energie, eh, jad, energii jadernou. A samozřejmě, že bychom měli mít tři pilíře, to znamená udržitelnost, to je určitá vize eh, energie, která nebude mít mnoho emisí. Dále potřebujeme zajistit propojení a konkurenceschopnost samozřejmě a čitelnost jak pro spotřebitele, tak i pro firmy. A to ze středně a dlouhodobého hlediska. A tím se dostávám eh, k tomu, abychom tedy potvrdili naši politickou vůli, která je sdílena, ohledně uplatňování nových technologií. A to nové technologie, které jdou napříč celou energetickou oblastí, ale také ukládáním, skladováním. Protože když budeme schopni velmi efektivně skladovat, tak budeme eh, připraveni. Nesmíme také zapomínat na něco, co, čeho jsme se moc nedotkli. Environmentální přijatelnost různých druhů energie ze strany našich občanů. Tady se situace v jednotlivých členských státech eh, liší, ale my nesmíme zavírat oči před žádným z těchto aspektů. A na závěr, pane předsedo. Mi dovolte říci, že se domnívám, že zvládnutí problematiky energie je nejlepší zárukou k tomu, abychom eh, energetikou co nejméně přispívali ke skleníkovému efektu, že je důležitým aspektem řízení krizí a pokud jde o konkurenceschopnost, Francie nyní je v procesu transponování třetího balíčku se všemi svými specifiky. A já bych chtěl potrhnout, co tu bylo řečeno předtím, že jde spíš o financování, spíš než o nové legislativní nástroje. Takže otázka financí. Trh veřejné financování, jaký druh financování bychom měli zvolit. To je otázka, kterou bych chtěl položit panu Rybemu. Protože to je něco, co jde nad rámec pouhých právních nástrojů. Každopádně děkuji za zorganizování tohoto velmi zajímavého setkání. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit jménem litevského parlamentu pan Stankevičus. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Naše včerejší a dnešní debata poukázala na nedostatek politické vůle, která je potřebná pro vytvoření evropského společného trhu a k realizaci evropské společné energetické politiky. Předseda Buzek sdělil tomuto schromáždění, že je zde plán iniciativy, jejímž cílem by bylo soustředit politickou vůli nezbytnou k tomu, aby se Evropa stala skutečným evropským energetickým společenstvím. Tato iniciativa formulovala cíle pro toto společenství. To je právě společný energetický trh, společná energetická politika a společná eh, energetická bezpečnost. Evropský parlament a národní parlamenty se účastní tohoto setkání a, a ty budou eh, mět tuto politickou vůli uskutečnit. Litva podporuje cíle navrhovaného energetického společenství a my bychom rádi, aby toto setkání vyslalo jasný politický signál, co se týče této iniciativy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji bardzo. Děkuji. Dalším řečníkem je eh, zástupce Českého senátu, senátu pan Bis. Eh, vážený pane předsedající, vážení kolegové, považuji za nutné říci, že každá země se snaží řešit svůj energetický mix tak, aby nějakým způsobem přispěla k tomu společnému úsilí, to znamená snížení globálního oteplování a využila své zdroje, které má. Česká země, Česká republika je na tom poměrně špatně z hlediska obnovitelných zdrojů, to znamená, nejsme přímořský stát s pravidelnými větry, Eh, nemáme dostatečně slunečního svitu a území eh, není, naše území není tak rozsáhlé, aby poskytovalo významné zdroje v biomase. Proto jsme považovali a považujeme náš přístup eh, k tomu využití, jader, k využití jaderné energie jako technologie, která je bezuhlíková a která by mohla pomoci snížit emise. Velmi mě překvapilo prohlášení pana Bolinka ze Švédska, země, která má dostatek zkušeností, která má zkušenosti s technologií a provozování jaderných reaktorů a myslím si, že jeho strašení, které zde předvedl, není adekvátní a nikdo jiný z přednášejících takovouto poměrně nekorektní poznámku neučinil. Já chci říci, že lidé, kteří nevěří v možnosti jaderné energie a vystupují takovýmto způsobem, tak spochybňují o tom, že vůbec nějaké globální oteplování existuje. Pokud odmítáme technologii, která v rámci možnosti přispěje k výraznému způsobu poklesu emisí CO2, tak potom skutečně náš boj proti globálnímu oteplování nemůže být seriózní. Děkuji. Děkuji, Děkuji pane kolego. Dámy a pánové, budete-li mít nyní nějaké otázky, prosím zvedněte modrou kartu a náš kolega z Řecka už položil otázku našim váženým řečníkům. Máte-li nyní ještě další otázky, prosím zvedněte modrou kartu a budete mít možnost položit ještě další otázku. Prosím, kolego, máte slovo. 30 sekund. Já mám otázku v souvislosti s tím, co řekl můj poslední předřečník. Evropská unie je stále jednotnější ve svých trzích. My chceme dosáhnout evropské společenství, které bude jednotné také v oblasti energetiky. A já se chci zeptat, proč, když hovoříme o emisích CO2, proč nehovoříme o kritériu emise CO2 na hlavu, protože já si myslím, že to je kritérium, které je daleko objektivnější a myslím si, že je velmi důležité, aby 500 milionů občanů Evropské unie nějakým způsobem přispělo ke snižování emisí. Buďte tak laskav, představte se, já jsem neviděl va- vaše jméno. Jmenuji se Roberto Tortoli a jsem z italského parlamentu. Děkuji vám. Madam, prosím, představte se. Děkuji. Tospy zastupuji švédský parlament. Já chci zareagovat e, na tu poznámku, která tady zazněla. Týká se švédského stanoviska k jaderné energii to nebylo vyřešeno 17. června. V parlamentu se bude hlasovat eh, a je tady návrh, abychom dále stavěli nové jaderné elektrárny. Také je budeme stavět. Kolega Perbunia a já se možná lišíme v názoru na tuto otázku a tak je to v řadě zemí jsou tam e, rozdíly v názorech na tom, do jakých, e, e, do jakých zdrojů se bude investovat, ale jaderná energetika je pro nás dobrým zdrojem. Děkuji, madam. Další řečník, prosím, představte se. je, jsem francouzským poslancem. Když se podíváme na národní na poměr daní a když se podíváme na různé zdroje energie, Neměli bychom také pracovat na harmonizaci daní, protože i když se realizuje tato infrastruktura, tak pořád je tu ještě tato otázka pro to, k tomu, abychom měli skutečný eh, jednotný energetický trh. Děkuji za otázku a další otázka. Kristiane Prune z Rakouského parlamentu. Já mám otázku na ty, kteří vidí v jaderné energetice řešení uh, změny klimatu. Jak dlouho si myslíte, že jaderná energetika bude řešení? Kolik let anebo desetiletí? A myslíte, že je rozumné investovat mnoho peněz do těchto technologií a ne spíše vynaložit tyto investice do jiných technologií, které by mohly představovat dlouhodobější řešení? Uh, mimo tedy zásadních, eh, zásadních eh, výhrad, které mám k jaderné energetice. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Máte ještě další dotazy? Může to být také dotaz na kolegy? Můžeme vést otevřenou diskuzi? Ano, další dotazy, prosím. Děkuji. Já jsem pan Velešky z bulharského parlamentu a chci položit následující dotaz. Domníváte se, že až bude ustavena jednotná energetická síť a bude implementován trh energií a budou také uplatněny obnovitel, obnovitelné zdroje energie, že bychom měli zvážit i další zdroje, které by, by měly kompenzační kapacitu, třeba v obdobích, kdy, eh, řekněme, ty větrné elektrárny nemohou fungovat, protože není vítr. Děkuji. Další kolega, prosím. Děkuji, zastupuji rakouský parlament. Já chci navázat na kolegyni z Rakouska. Ta otázka je, jestli má Evropa investovat do jaderné energie. Máme tady smlouvu Euratom. Jestli komise vidí také možnost stejnou sumu, co se týče rovnosti příležitosti ehm, použít, to znamená, použít, to znamená se jednu miliardu euro do obnovitelných zdrojů a do výzkumu. Thank you very much. Uh... Děkuji, kolegové. Zazněly zde i otázky, které se týkají jaderných elektráren. a ty padly tady tak obecně, jestli chce někdo eh, odpovědět, tak máte slovo, co se týče jaderné energetiky, jestli eh, tedy eh, máme investovat dlouhodobě a tak dále. A na to by bylo, na tu odpověď by měly být aspoň jedna minuta. Co se týče, já nechci odpovídat na otázku, já se chci zeptat švédského Eh, řečníka. Když eh, hovoříme o jaderné energetice, jestli ty jaderné elektrárny všechny, všechny zavřeme a budeme využívat pouze obnovitelné zdroje, jak myslíte, že nám bude dlouho trvat, než se dostaneme tak daleko? Kolegové, já bych vás rád požádal o jednu věc. Je to velice zajímavá debata o jaderné energetice a je odpovědností na každého členského státu rozhodnout se, jaký energetický mix eh, ve své zemi bude mít. My víme, jaké jsou naše incentivy, my víme, že eh, vycházíme v uvažování eh, z přání chránit životní prostředí, nejenom řešit změnu klimatu, ale chránit životní prostředí obecně to znamená eh, prach, částice a tak dále. A proto bychom se neměli dnes zaměřit pouze na tuto specifickou otázku. Nechme tuto otázku otevřenou pro všechny členské státy. Myslím, že pro dnešek je toto nejlepším řešením a teď dovolte, abych dal slovo, ale nebudete hovořit o jaderné energetice. Nebudete. Ano, prosím, máte slovo. Já jsem jen chtěl uh, vyjádřit souhlas s vaším komentářem, s vaší poznámkou. Nic víc. Dobře, děkuji vám. Já jsem chtěl také vyjádřit souhlas s vaší poznámkou, ale přece jen bych rád položil další otázku k tomuto tématu. Když vedeme tuto debatu, tak ji musíme vlastně vést s tím, jaká máme k dispozici řešení. A tady asi se všichni shodneme na tom, že jedním z řešení jsou obnovitelné energie. O tom asi není pochyb. A obnovitelné energie, ale s výjimkou biomasy, tam má zase jiné problémy. Obnovitelné energie mají dva dost zásadní problémy. Jednak, že že eh, ty obnovitelné energie neumíme tak úplně ovlivňovat a také neumíme energii, eh, energii ukládat. Eh, ta možnost ukládat energii je omezená a tady vlastně připadá v úvahu hydroenergie. Bylo by možné Eh, stavět hydroelektrárny, ale i ty mohou být spojeny se značnými riziky. A i když nedošlo k žádným velkým katastrofám eh, spojeným s hydroelektrárnami, ale to bylo štěstí, protože to by se mohlo stát, co se týče třeba zemětřesení a tak dále. Další problém spočívá ale v tom, že se zaměřujeme pouze vlastně na výrobu elektřiny a jak už eh, bylo včera řečeno, elektřina sama představuje menší problém eh, energetických otázek. Větší problém představují pohonné hmoty. A děkuji, kolego. Děkuji vám, velice vám děkuji. Poslední připomínky tedy před našimi závěrečnými projevy našich hostů ctěných. Pan Marin Uribe, zastupující radu a rotující předsednictví Evropské unie. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří přispěli do debaty. Myslím si, že všechny příspěvky byly velmi zajímavé a velmi konstruktivní. Uh, byly velmi důležité pro takovou evropskou debatu, která se týká energetické politiky. A mám několik krátkých komentářů a připomínek. V první řadě si myslím, že jsme viděli, že všechny nás zajímá bezpečnost energetických dodávek. Je to starost nebo obava, která si myslím, že je velmi pochopitelná tradičně chci říci, že Evropa byla dosti závislá na energetických dodávkách, které dosahují až 60%. V některých státech je to až 80% energetických dodávek, které pocházejí zvenku. A dále také, co se týče samozřejmě primárních energetických surovin. Myslím si, že jsme všichni eh, tyto obavy sami pocítili v minulém roce, když došlo k zastavení dodávek eh, plynu a vznikla krize. Jako ve většině členských států eh, opravdu většina členských států z velké části závisí na dodávkách plynu zvenku. A jednou z možných odpovědí na tento problém je v každém případě vytvoření efektivního vnitřního jednotného trhu, který nám umožní diverzifikovat různé energetické zdroje, protože je pravda, že závislost některých států dosahuje až 80%, u některých států je to až 100% závislosti. To znamená, že když se podíváte na tyto údaje, tak opravdu máte důvod k obavám. Takže to by byla jedna z těch eh, odpovědí. Dále druhou odpovědí může být samozřejmě nahrazení těchto zdrojů autoktonními soběstačnými vlastními zdroji energii a dále samozřejmě energetická účinnost. Během španělského předsednictví jsme si stanovili jako jednu z priorit bezpečnost dodávek. To znamená, že máme Eh, také eh, nové dokumenty, díky nimž se stanovují jasné investice do nových eh, infrastruktur a v této souvislosti bych rád hned poděkoval Evropskému parlamentu za konstruktivní dialog, který se námi vedl v průběhu těchto posledních měsících v souvislosti právě s otázkou zabezpečení energetických dodávek. Jsem velmi rád, že ta spolupráce byla tak konstruktivní a mm, pozitivní my, jak jsem již říkal, jsme zorganizovali konferenci o energetických infrastrukturách tak, abychom zajistili lepší infrastruktury, tak jak je bude předkládat eh, a jak o nich bude hovořit komise v následujících měsících. My jsme také v různých eh, plat, na různých platformách a forech s členskými státy hovořili o této otázce. Ale jedno téma, které je velmi důležité, které je stále otevřené, je téma eh, financování. O tom jste již hovořili. Financování infrastruktury. Infrastruktury jsou v každém případě jedním z aspektů, u kterých ti, kteří musí měnit své infrastruktury nemají vždy ten nejlepší přístup k takovýmto impulzům a financování. A z toho důvodu ty nástroje trhu nevždy nejlépe fungují a proto je nutná intervence, zásah, podpora projektů, a je třeba se uvědomit, že si Evropská unie stanovila cíle, jako například 10% členských států, o tom jsme hovořili před několika dny s komisařem pro energetiku v Madridu, že to je jeden z těch cílů, které, který jsme si stanovili, ale nesplnili. To znamená, že Tady máme další problém. Jedna z největších výzev v minulosti byla právě důvěryhodnost těchto cílů, které eh, které jsme ne stoprocentně eh, dosáhli. A my proto musíme dělat všechno pro to, aby tyto cíle opět získaly důvěryhodnost. A proto potřebujeme dobré finanční nástroje, musíme definovat určité eh, aktivity, musíme určit eh, a vyčlenit finanční prostředky, ale je pravda, že mnoho z těchto otázek je, moje konjunkturální povahy a musíme v každém případě zcela zásadně podpořit finanční financování takovýchto nových infrastrukturních projektů. Dále se zmínil tady další cíl a tady tím mám na mysli oddělení mezi těmi, kdo energii přepravují a těmi, kdo energii vyrábějí. Máme tedy eh, model unbundlingu, který byl začleněn nebo zapracován do balíčku liberalizace a doufáme, že bude tento balíček co nejdříve transponován a co nejdříve začne fungovat No Dále jsem zástupce řecky pan, Řecka pan Stefas ptal na dopady liberalizace cen. Já si myslím, že ten dopad nebo efekt Ehm, možná nepovede nutně ke snížení cen, ale liberalizace bude odrážet náklady na výrobu energií, které využíváme. A to je velmi důležité. Samozřejmě chceme chránit spotřebitele a ochrana spotřebitele je součástí třetího energetického balíčku, ale liberalizace cen povede k tomu, že ty ceny budou opravdu odrážet ty opravdové náklady na výrobu energií. A to samozřejmě povede k větší konkurenceschopnosti nebo ke správné hospodářské soutěže mezi energetickými podniky na evropském trhu. A z toho důvodu také potřebujeme tu větší propojenost, interkonektivitu, protože je třeba liberalizovat menší trhy, izolované trhy, malé energetické izolované ostrovy ne e, přispívají k liberalizaci, protože v mnohých oblastech máme ještě pořád velmi málo podniků, které jsou součástí hospodářské soutěže. Liberalizace by tudíž měla být doprovázena také vytvářením lepšího a jednotnějšího evropského trhu, který povede k lepšímu volnému pohybu ehm, finančních prostředků stejně jako energie. Liberalizace musí být také stimulem pro lepší efektivitu a energetickou účinnost, protože my samozřejmě chceme zvýšit efektivitu našich podniků. A k, co se týče tady ještě té účinnosti a efektivity, tak bych eh, rád ještě připomněl to, o čem jsme již hovořili. Účinnost je v každém případě zásadním aspektem, který, kterého musíme dosáhnout ve chvíli, kdy budeme chtít eh, využívat více obnovitelných eh, zdrojů energie a budeme chtít zvýšit energetickou účinnost. Nejde pouze o to, abychom vytvářeli nové a nové obnovitelné zdroje energie. Jde o to, aby naše energetická spotřeba se více přizpůsobila našim potřebám a proto tedy eh, energetická účinnost musí být tím hlavním nástrojem, který budeme v budoucnosti používat pro dosahování našich cílů v této oblasti a účinnosti samozřejmě nedosáhneme tím, že budeme říkat našim občanům, aby šetřili a spořili. To, toho dosáhneme nebo tohoto cíle dosáhneme tím, že budeme mít lepší technologie a energie námi vyráběné budeme lépe využívat. A k tomu je samozřejmě, jak jsem ji zmínil, hlavní a nejdůležitější zásadní technologický vývoj. Já bych se rád zaměřil tedy na technologie. Technologie je tím dalším velkým aspektem, který potřebuje více financování. Všichni uznáváme a víme, že výzkum a vývoj a věda jsou přesně ty oblasti, které ještě trošičku pokulhávají a nefungují tak, jak by měly. A jelikož existují tady tyto externí pozitivní aspekty, které vycházejí z ekonomie a jelikož existují informační asymetrie, protože se chceme Eh, vyhnout eh, jakém, jakékoliv duplikaci, tak se musíme zaměřit na správné financování správných projektů. A o tom hovoříme také, eh, se hovoří v závěrech rady v souvislosti s naším akčním plánem pro následující léta. To stejné bylo také zmíněno na konferenci a je pravda, že technologie, jak jsem, technologie, jak jsem již eh, říkal eh, na začátku, je opravdu zcela zásadní. Je zcela zásadní pro lepší vývoj obnovitelných zdrojů energie. Ne pouze proto, aby tyto zdroje energie byly konkurenceschopné a byly přístupné, zaplatitelné. Je to, jsou také velmi důležité proto, aby byly lépe spravovány, lépe koordinovány. Tady už to není pouze jenom otázka skladování, protože my samozřejmě se nemůžeme určit, kdy se ta energie bude vyrábět nebo ne, to už záleží také částečně na, na přírodě. Jde o koordinaci a správu která bude také velmi úzce propojená na tu, na, nebo napojená na interkonektivitu a propojenost mezi výrobními místy v různých členských státech samozřejmě eh, jakýkoliv eh, malý trh, nebo řekněme malý trh, který eh, bude mít hodně obnovitelných zdrojů energie, tak bude moci přispívat. Například ve Španělsku někdy máme dokonce 50% energie, která je vyráběna ve větrných parcích, ale je pravda, že někdy fouká vítr na jihu, někdy na severu. To znamená, že to jsou ty přírodní podmínky, ale jde o to, abychom dosáhli nějaké vyrovnanosti, vyváženosti. To znamená, že ve chvíli, kdy víme, že na severu více fouká, budeme mít více větrných elektráren na severu, dole budeme mít více solárních energií a tak dále. To znamená, že jde o to správně spravovat ty různé zdroje energie na různých místech v Evropě. Jde o určitý způsob globálního přístupu a technologie nám, nám musí pomoci. Musí nám pomoci také v integraci obnovitelných zdrojů energie do současných distribučních eh, sítí. Bulharský zástupce se ptal na to, jak se to bude řešit. Eh, v některých eh, zemích obnovitelné zdroje energie byly velmi rozvinuty a tyto země také dokázali, že na, na základě inteligentní zprávy a inteligentních systémů se tyto problémy mohou vyřešit. To znamená, že začnou fungovat správné způsoby skladování, eh, různé způsoby přečerpávání a tak dále. Takže to jsou ty technologie, na kterých se pracuje v současné době. A samozřejmě mám tím na mysli i eh, technologie, které nám budou sloužit jako určitý backup, které budou skladovat energii eh, pro chvíle, kdy nebudou moci být obnovitelné zdroje využívány na 100%. To znamená, že takže to je další výzva. E, je to výzva pro e, současný systém, který ještě není dostatečně propojený, ale jsem si jistý, že i pro tento problém najdeme nějaké řešení. A nebudu opakovat opět příklad Španělska, e, ve kterém se nám ča- může stát nebo se stává, že dokonce 50% vší energie pochází z větrných parků takže technologie nám opravdu dává odpověď na tyto otázky. Co se týče obnovitelných zdrojů energie, je pravda, že se hodně soustředí na elektřinu, ale musíme si také uvědomit, že elektrifikace musí být eh, jedním z klíčových bodů do následujících let ve chvíli, kdy budeme chtít Eh, dosáhnout našich cílů v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie. Tato energie váží málo a měla by vážit víc, měla by mít větší eh, důležitost. Eh, měli bychom udělat všechno pro to, aby obnovitelné zdroje energie se staly opravdovou skutečností pro náš trh. 50 spotřeby energie je eh, elektřina, proto musíme tady udělat všechno proto, abychom více obnovitelných zdrojů energie zapojili do naší jednotné energetické sítě. A dále, co se týče role energie, tak samozřejmě, jak se již řeklo, potřebujeme více energetické účinnosti. Nemůžeme po našich občanech eh, chtít, aby eh, vypínali a zapínali světlo. Jde o o to, abychom navýšili eh, co nejvíce naší energetickou účinnost a abychom využívali i obnovitelné zdroje energie ve chvíli, kdy mohou být nejefektivněji využívány. Musíme také snížit náklady na tyto zdroje energie. A na závěr eh, technologie nám mohou pomoci také eh, u ukládat, eh, zachycovat a ukládat emise CO2, což je technologie, která, by, která bude pro nás eh, stále důležitější a důležitější, jelikož jsme si stanovili cíl, který souvisí se snížením emisí CO2. Nicméně všechno toto bude možné s dalším eh, vývojem technologie. Pan Rossi hovořil o problémech některých průmyslových odvětí, jako například automobilový průmysl. Víte, já si myslím, že na všechny tyto sektorální problémy určitě najdeme nějaký, nějakou odpověď, protože my chceme, aby náš průmysl byl dále konkurenceschopný. A já zakončím tím, že zmíním otázku týkající se Lisabonské smlouvy. Zdali nám tedy ta ustanovení stačí, jsou postačující. Uh, Eh, v této chvíli pro naší práci, zdali potřebujeme ještě něco víc. Já si myslím, že slova pana Whitprota z Polska, když eh, položil tuto otázku Eh, tak v podstatě si i částečně odpovídal. My potřebujeme hlavně politickou vůli. Nejde tady o otázku legálních eh, nástrojů ve chvíli, kdy by existovala eh, nějaká úmluva nebo dohoda, která by odrážela ta, tuto vůli, tak je to samozřejmě v každém případě dobré, ale potřebujeme opravdu praktickou vůli se do tohoto nového systému zapojit. To znamená, že musí tady jít o odrast takovéto vůle. Ta vůle musí existovat na evropské úrovni, protože právě zlepšení v oblasti energetiky povede eh, k celkové udržitelnosti a k větší bezpečnosti našich občanů. Děkuji. Děkuji vám za vaše poznámky jakožto zástupce rotačního předsednictví Evropské unie. Joachim Almunia, pan místopředseda komise, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit příliš dlouho, protože souhlasím s tím, co řekl pan Marín. Souhlasím v podstatě se vším, eh, co řekl ve svých odpovědích na otázky, které zde zazněly. Ale rád bych zdůraznil několik z těch bodů. V první řadě se tady jeden evropský poslanec ptal na to, co právě dělá, co konkrétně dělá Evropská komise eh, s nástroji týkající se eh, hospodářské soutěže v oblasti energetiky. Tak aniž bych teď chtěl popisovat konkrétně všechny akce a všechny nástroje, řeknu, že je velmi důležité, nebo je velmi důležitá Eh, iniciativa Cruz z minulého mandátu. To znamená, že eh, jsme iniciovali takzvanou sector inquire pro oblast energetiky. To znamená, že jsme začali s velmi hloubkovou analýzou, eh, začali jsme sbírat údaje opravdu v, terénu, to, to znamená, že jsme chodili na návštěvy do samotných podniků a šlo tedy o získávání údajů přímo v sektoru, přímo v terénu a tím jsme poznali lépe opravdovou situaci. Poznali jsme, kdo eh, využívá své monopolní postavení, eh, aplikovali jsme také nějaké restriktivní politiky. Zjistili jsme, že tady eh, nejde pouze o neznámé podniky, tady hovořili jsme o EONu, o Electricité de France, to jenom abych zmínil tedy dva velké energetické podniky. A v souvislosti s těmi podniky eh, byla přijata určitá opatření, která měla velký dopad na celý sektor. V každém případě tato studie, tato analýza umožnila komisi lépe pracovat, lépe zaměřit své návrhy pro třetí energetický balíček. To znamená, že tento nástroj, který byl využit, to znamená model, který byl využit i v jiných sektorech ve chvíli, kdy šlo o to zlepšit fungování těchto oblastí, jako byl například farmaceutický průmysl nebo bankovnictví, eh, nebo co se týče eh, bankovnictví a maloobchod. To jsou všechno velmi důležitá témata pro hospodářskou soutěž a proto i pro oblast energetiky právě tyto iniciativy a tyto nástroje vedly eh, k formulaci velmi konkrétních politik. Kromě toho samozřejmě kontrolujeme splňování norem v souvislosti s veřejnými dotacemi. Co se týče státní pomoci a státu, právě probíhá velmi otevřená debata, která se týká otázky, jak integrovat nebo jak eh, aplikovat veřejné dotace a jak je propojit s nástroji, které byly určeny a vytvořeny pro snižování negativních dopadů klimatických změn. To znamená, jak, se budou, jak budou kontrolovány veřejné dotace, jak budeme pracovat s emisními povolenkami ve chvíli, kdy tyto emisní povolenky od roku 2013 už nebudou rozdávány zadarmo, ale bude s nimi zacházeno e, jinak. Existuje spousta energetických oblastí, které si vyžádají e, specifický přístup. A to znamená, že tento nový systém po roce 2013 může v určitých oblastech způsobit, těžkosti, může způsobit problémy, ale my musíme udělat všechno proto, aby ty podniky, které tyto problémy budou mít, neodcházely za hranice Evropského společenství tam, kde žádné takovéto eh, restriktivní systémy neexistují. Takže to je otázka, na kterou jsme se eh, začali soustředit a kterou musíme vyřešit ve stejné chvíli, kdy je vedena diskuze eh, o systému post-Kyoto, protože jsme v Kodani viděli, že není jednoduché zaintegrovat všechny, kteří nebyli zaintegrovány v kyotském protokolu do něčeho podobného, jak byl kyotský protokol. To znamená, že potřebujeme nové politiky, nové nástrojem musíme také kontrolovat restriktivní praktiky, musíme také eh, kontrolovat eh, vytváření kartelů a bojovat proti nim. A druhý bod. Já souhlasím se všemi, kteří zdůraznili enormní důležitost ve chvíli, kdy budeme chtít tedy vyvíjet a dále rozvíjet jednotný energetický trh, společný energetický trh pro Evropskou unii, musíme zvýšit propojenost a interkonektivitu, což je otázka, kterou jsme doposavat ještě nevyřešili. Samozřejmě pokročili jsme určitým způsobem, byla vydána eh, spousta prohlášení, která samozřejmě můžou vést ke zlepšení, ale je to otázka, která je stále otevřená. A proč je stále otevřená? Odpovědi na ní je velmi těžké. Reagovat na ní eh, z pozice Evropské unie tady v Bruselu je velmi, velmi složité. Překonávat všechny překážky, které existují se všemi protikladnými zájmy mezi jednotlivými členskými státy. Ve chvíli, kdy eh, členské státy vyjadřují svou vůli a poskytují své zdroje takovým způsobem, aby tedy ta propojenost eh, byla lepší, tak chci říct, že jsme se zlepšili v souvislosti s lepší, se zlepšení práce koordinátorů, ale pořád se nám samozřejmě ještě nepodařilo vyřešit všechny problémy a bohužel eh, těch problémů je stále velmi mnoho. Jeden z těch problémů, a není to jediný eh, problém, a tady mám na mysli financování. Členské státy rozhodují, zdali jde o investici do propojenosti sítí mezi různými členskými státy. A členské státy si myslí, že právě toto by mělo být financováno Evropskou unii a ne členským státem samotným. Ale pokud byste si zanalizovali evropský rozpočet, rozpočet, který určuje také eh, Evropský parlament v dialogu s národními parlamenty, eh, komise samozřejmě navrhuje, ale rozpočtovým orgánem je Evropský parlament, parlament, tak eh, pokud se na to podíváte, na ten rozpočet, tak zjistíte, že v tomto rozpočtu není dostatek eh, prostředků na to a jsme velmi daleko od toho, abychom do evropského rozpočtu mohli začlenit prostředky, které by byly nepostradatelné a potřebné proto, aby takovéto e, infrastruktury společného zájmu byly, moc, byly financovány. Samozřejmě máme instrument eh, kofinancování. Mám teď tady na mysli Evropskou investiční banku. Evropská investiční banka se snaží dělat opravdu, e, co může, aby z prostředků trhu mohla takovéto projekty financovat. Ale i Evropská investiční banka má svá omezení, má svou kapacitu, která je omezená. A proč je omezená? Je omezená svými akcionáři, tak je to u všech eh, bank. A kdo jsou akcionáři Evropské investiční banky? Jsou to samotné členské státy. Ty eh, rozhodují rozhodují o tom, co může financovat Evropská investiční banka a co nemůže. To znamená, že tady máme velmi důležité finanční problémy, které nebude moci vyřešit samotný veřejný sektor nebo samotné členské státy. Potřebujeme kapitál, potřebujeme prostředky eh, ze soukromé sféry a v tuto chvíli je pravda, že soukromý sektor se nenachází v té úplně nejjednodušší situaci ale eh, z krátkodobého nebo ze středně a dlouhodobého hlediska jsem si jistý, že soukromý sektor bude moci pomoci, budeme potřebovat eh, více politické vůle, budeme potřebovat více finančních prostředků, tak abychom mohli využívat efektivněji eh, prostředky z evropského rozpočtu Evropské investiční banky, budeme potřebovat také více prostředků ze soukromého sektoru a jako vždy budeme potřebovat pro všechny všechny tyto aktivity daleko více politické vůle, tak aby celá, celá, celé naše jednání bylo koherentní. Co se týče technologií, já souhlasím se vším, co řekl Pedro Marín. Jenom jedna připomínka ještě, protože někteří se vyjádřili v eh, tom smyslu, že tady existují určité problémy v souvislosti právě s automobilovým průmyslem a snižováním eh, emisí CO2. Tak eh, já si myslím, že bychom se na to měli dívat z takové obecnější perspektivy, protože tady samozřejmě je třeba udělat eh, spoustu věcí. Ale já tady hovořím o úsilí, ke kterému jsme se zavázali. Samozřejmě je třeba vykonat toho velmi mnoho, ale máme v tuto chvíli určité priority. Potřebujeme politiku, která bude efektivní a ambiciozní. Potřebujeme mm, schopnost využívat všechny existující nástroje. Musíme využívat politiky a ustanovení, která byla stanovena Evropskou eh, unii a eh, také na celosvětové úrovni. Pokud tomu tak nebude, tak my bude udělám, uděláme velikánskou chybu, uděláme velkou chybu v souvislosti eh, s naší ekonomií, ale také s budoucností naší země. To znamená, my musíme bojovat proti klimatickým změnám, potřebujeme eh, lepší a efektivnější technologie a tady potřebujeme spolupracovat samozřejmě i s průmyslem, i s automobilovým průmyslem, který nám pomůže dosáhnout nám stanovených cílů. To znamená, že my musíme vyvíjet obrovské úsilí, musíme podporovat inovace, musíme podporovat konkurenceschopnost a nové technologie, protože musíme být konkurenceschopnější. A já teď tady mluvím, eh, nebo mám na mysli i naše konkurenty, jako jsou například Spojené státy americké. My musíme investovat nejvíce, musíme do energetické účinnosti a do boje proti klimatickým změnám investovat více než kdo jiný. To znamená, že tady jde o klíčovou otázku, která má čistě ekonomický zájem, kromě všech těch ostatních zájmů, které s tím souvisí. To znamená, že se na to musíme dívat z různých hledisek, z hlediska energie, z hlediska našeho globálního projektu a tak dále. A ještě dvě velmi rychlé připomínky na závěr, které se týkají různých národních specifik a současné dohody. Je jasné, že existuje spousta národních specifik, která jsou respektována. V debatě, která eh, tady započala, eh, tady v tomto hemicyklu eh, všechno to, co tady zaznělo v souvislosti s energetickým mixem, s jadernou energií, tak to je debata, která samozřejmě bude dále pokračovat, je otevřená. Tady nebudou eh, přijímána žádná definitivní rozhodnutí eh, v nejbližší budoucnosti. Ale každý členský stát má kapacitu rozhodovat o svém primárním energetickém mixu ale zároveň Evropská unie ve stejnou dobu musí vytvořit společný energetický trh a musí společně se všemi členskými státy bojovat proti klimatickým změnám. Je to možné? Eh, je to možné. Je to samozřejmě daleko složitější, než eh, v případě, když bychom byli bývali měli eh, jeden jediný energetický mix, ale to samozřejmě není možné, protože každý členský stát má svá specifika, také specifika v, v oblasti fiskální politiky to znamená eh, různé speciální daně. Eh, existují také eh, různé směrnice, které stanovují minimální stanovení pro, minerální, pro minerály a my teď se zabýváme novou směrnicí týkající se zdanění energetických zdrojů energie. Komise zatím ještě nepředložila svůj návrh, ale předloží ho. A jde o to, abychom v rámci tohoto systému zdanění energií byli schopni identifikovat eh, různé komponenty a aspekty, to znamená ten energetický a ten environmentální aspekt. A v některých členských státech, eh, ale také na evropské úrovni se hovoří o možnosti zavedení eh, daně na uhlí. Já si myslím, že to je v každém případě dobrá cesta, dobré řešení, ale toto řešení ještě stále nemá podporu dostatečného množství členských států a vidím, že eh, zástupce Švédska kývá hlavou, protože ve Švédsku už několik let eh, se uhlí eh, zdaňuje. Zmínil se také Euratom a peníze Euratomu. E, rozpočet, protože Euratomu jsou samozřejmě přisuzovány nebo udělovaný určitá, je udělovaná určitá část rozpočtu, ale Euratom se zabývá pouze bezpečností. A co se týče Lisabonské smlouvy, abych odpověděl na otázku, zda Lisabonská smlouva je postačující nebo ne, to je v každém případě pertinentní otázka, ale myslím si, že byla položena předčasně. Zatím se ještě musíme ptát, proč jsme ještě neudělali to, co jsme si stanovili, že uděláme společně předtím, než byla přijata eh, Lisabonská smlouva. A jak jsem již říkal na začátku, jak jste také řekli vy, je třeba eh, ukončit transpozici třetího energetického balíčku do března 2011. To je jako jedna z věcí. To je velmi důležité. Kromě toho je třeba také paralelně pracovat na tom, co eh, stanovuje strategie Evropa 2020, co stanovuje balíček proti klimatickým změnám, to, co také stanovuje Lisabonská smlouva, která vstoupila nedávno v platnost. To samozřejmě neznamená, že teď ne, bychom neměli hovořit o nějaké středně a dlouhodobě dlouhé vizi toho, co bude třeba dělat v budoucnosti. To samozřejmě ne, je třeba o tom hovořit, ale je třeba se teď zaměřit také na to, co uděláme v následujícím roce dvou. Takže samozřejmě je, musíme se zabývat budoucností, ale já osobně navrhuji, abychom nejdříve se zabývali opravdu těmi obsahovými otázkami a poté můžeme zavolat odborníky ústavní, na ústavní právo, aby nám řekli, jak to, co jsme si vymysleli, aplikovat. Evropa spoustu let, pokud mi tedy dovolíte, Evropa v posledních letech se se příliš obracela na ty, na konstitucionalisty místo toho, aby se zabývala těmi obsahovými otázkami a jednotnými a e, konkrétními věcmi. To znamená, že si musíme říct, co chceme dělat, proč to chceme dělat, jak rychle to chceme udělat a poté, až se můžeme ptát, jak to udělat, jak je třeba pozměnit právní základ pro to, abychom to, co jsme si řekli, že uděláme, mohli udělat. Takže předtím, než budeme eh, opravdu volat profesorům na ústavní právo, tak je třeba se podívat eh, na náš rozpočet eh, pro další rozpočtové výhled 2014-2020 a je třeba se také zamyslet na to, jak financovat projekty, které jsme ze současných prostředků financovat nemohli. Takže to si myslím, že bude v každém případě důležitější než, na to, než to, abychom volali teď profesorům ústavního práva. Děkuji za pozornost. Thanks, Děkujeme, pane kolego. Vážení kolegové, toto asi nebude shrnutím naší debaty, protože my v ní vlastně pokračujeme v této debatě, která začala teprve před několika týdny. Dovolte, abych řekl, že možná bude snazší implementovat nějaké zvláštní akce v dobách krize, protože víme, jak důležité to je právě nyní. Je to zcela zřejmé nám všem. Abychom dokompletovali vnitřní trh obecně to a, a trh s energií je jeho důležitou součástí. Děkuji vám, rád bych poděkoval španělskému předsednictví za výběr této důležité priority. Komisař Ettinger navrhuje eh, velký balíček eh, nové legislativy, akční plán do roku 2020. Eh, děkuji, pane místopředsedo, také za vaše poznámky, které se týkaly řady otázek, o nichž jsme mluvili. Já se samozřejmě spojím s panem de Delors bývalým předsedou Evropské komise a budu ho informovat o naší celé debatě, protože nejprve musíme asi připravit odpovědi. Co je důležité? Některé Na některých otázkách se v zásadě shodujeme. Implementace stávající právní úpravy, to je první důležitý bod. Eh, sítě eh, v oblasti energetiky, eh, reakce na krize, investice do výzkumu. Máme pevně stanovený plán pro investice do strategických technologií. To musíme propojit se strategií 2020 a také s rozpočtem. Jakým způsobem toto propojit se strategií a rozpočtem? Víme, že úspory energií jsou naší první prioritou. Za druhé obnovitelné zdroje, ale také jak využívat fosilní paliva a snižovat přitom emise, i když víme, že v Číně eh, moc nestojí o to eh, přecházet eh, z uhelných elektráren, které zodpovídají za více než 20 emisí, u nás jenom za 14 Takže i tuto technologii musíme rozvíjet. A CCS je také důležitou technologií v tomto směru, ale obnovitelné e, zdroje a úspory, to jsou první priority. A také motivace a zabezpečení dodávek pro evropské firmy musí být konkurenceschopné. E, nestojí o e, překážky, jak podporovat malé a střední podniky a všechno nakonec se vztahuje k nákladům na energii a k ceně energie i pro uh, občany a je to důležité i pro celou uh, ekonomiku. Uh, dovolte, kolegové, tedy, abych řekl, nebo se zamyslel nad tím, jak vyřešit tyto problémy i z právního hlediska. To bude předmětem dalších debat. a nakonec se budou muset sami členské státy rozhodnout, jestli eh, se budou chtít stát členy tohoto společenství nebo společné energetické politiky, ať už to nazveme jakkoliv. A politická vůle, politická dynamika, o tom jsme všichni mluvili. A politická vůle se taky projevila i zde dnes. Národní parlamenty jsou velmi důležité. Takové debaty můžeme zahájit v národních parlamentech. Budete-li ochotni. Právě tak, jako je k tomu ochoten Evropský parlament. I my jsme tuto debatu zahájili počátkem května. Takže nemáme velký náskok před vámi z hlediska časového. Děkuji vám srdečně za to, že jste přišli. Děkuji vám za to, že jste se aktivně zúčastnili. Děkuji tedy, promiňte, děkuji všem, eh, kteří se eh, zasloužili o zorganizování našeho setkání veškeré dokumenty o tomto společném parlamentním zasedání na téma energie je k dispozici na internetu na adrese eh, Europa EU, to je adresa naší webové stránky, je to snadno k nalezení. Mimo to jsou eh, některé informace na papíře zde před sálem. Děkuji, že jste sem přišli, děkuji za skvělou diskusi a naší, naše další debata se jistě uspořádá buď tady, anebo v jednom z národních parlamentů. To si ještě rozmyslíme. Děkuji vám ještě jednou a děkuji. Na, naschledanou.